Uh, please take a seat, ladies and gentlemen. I'm going to start our... Začnu, pokud dovolíte, s odpoledním zasedáním. Prosím, vezměte si sluchátka, budu pokračovat polsky. Vítám srdečně eh, na naszej popołudniowej sesi. Srdečně vás vítám na našem odpoledním zasedání, které se bude eh, týkat eh, občanskoprávní záležitostí, včetně tedy rodinného práva eh, v přeshraničním kontextu. Stockholmský program, jak jistě víte, souvisí nejen s bezpečností a programy, problémy migrace uvnitř Evropské unie. Je třeba říci, nevím, možno říci, že občanské právní záležitosti a kolizní záležitosti nejsou možná až tak nosné, až tak v centru pozornosti jako trestní právo či o problematika ochrany hranic. Je třeba ovšem eh, si uvědomit, že eh, v rámci mm, občanského práva máme co dočinění s předpisy, eh, které členské země využívají, jak si uplatňují přímo. Kromě toho máme témata, která se stále častěji dotýkají občanů, eh, kteří plně využívají svobodu pohybu, svobodu volby místa pobytu eh, v vybrané členské zemi. Zdá se, že jednotné normy a právní jistota, k níž se snažíme dospět na úrovni unijní, jsou pro naše občany velmi důležité. Protože, jak jsem přesvědčen, do značné míry vedou ke zkrácení různých eh, postupů, zjednodušení věcí a také zlevnění nákladů práce na projektech, jako je třeba eh, otázka eh, platného práva v, v oblasti rozvodu, případně dědictví, eh, zejména v přeshraničním kontextu. To není nic jednoduchého, často to bývá obtížné a navíc na dlouhé lokte občanskoprávní systémy v jednotlivých členských zemí, ačkoliv vycházejí ze stejného podhoubí a mají podobné tradice, v detailech se liší. A proto také úprava, která by plně uspokojila všechny členské země, všechny vyjednávající strany, je prací na několik měsíců v oblasti rodinného práva, kde, jak bych připomněl, Evropská unie nemá výlučné kompetence a kde je zároveň nutná určitá míra harmonizace předpisů eh, ve věcech, které eh, v sobě zahrnují přeshraniční prvek. Eh, toto vedlo k posílené spolupráci mezi členskými zeměmi, které to přáli. Eh, rozhodnutí o výběru příslušného práva eh, v oblasti přeshraničních rozvodů eh, bylo první zkouškou v rámci stokholmského programu. Šlo o vyřešení obtížné situace, kde v níž se nacházejí páry přeshraniční, tedy zejména tehdy, když osoba nebydlí ve své zemi původu a často má vážné problémy eh, s porozumění právním systému v místě pobytu. A navíc k tomu mohou přistupovat jazykové problémy. Nedostatek jasných předpisů, které by upravovaly výběr platného práva, často vede dramatickým situacím v jednotlivých případech a jejich důsledky de facto známe z mnoha případů. A proto se snažíme přijmout úpravu předpisy, které by stanovily alespoň minimální, eh, minimální eh, harmonizaci a eh, poskytly by určitou právní jistotu. Jelikož právní systém jednotlivých zemí se e, liší. Například máme i různé definice toho, co je to manželství. Ne všechny země byly ochotny vstoupit do procedury posílené spolupráce. Momentálně je těch členských zemí 14 a já jsem přesvědčen, že e, praxe potvrdí vhodnost e, našich rozhodnutí a že se časem přidají také další státy. V našem odpoledním panelu se budeme zabývat, eh, předpokládám, že zajímavými otázkami harmonizace občanskoprávního záležitosti. A já nyní dám eh, slovo kolegyně, kolegyni Tain, která je eh, zde zastupkyní výboru Jury a zabývá se otázky jurisdikce, příslušného práva, uznávání a vynucování rozhodnutí eh, v oblasti eh, společného majetku manželů a registrovaných partnerů. Takže Alexandra eh, se s námi nyní podělí o to, co bychom zde chtěli projednat a dosáhnout. Tak prosím. Budu hovořit německy. Dámy a pánové, mé kolegyně, kolegové z Národní parlamentu, dnes dopoledne jsme hlasovali, čili je to eh, zcela aktuální záležitost a k mé radosti jsme v právním výboru eh, prakticky jednotně odhlasovali tyto dva návrhy nařízení. Dva se zdrželi, dva se zdrželi, Velká Británie eh, se eh, ne, neúčastní, má opt-out a eh, mimo jiné z důvodu toho, že je o registrovaná partnerství. Politické názory jsou různé. Některé členské země uznávají sňatky osob stejného pohlaví a v jiných členských zemích neexistuje ani registrované partnerství. Politické spektrum je tedy široké a tedy nebylo vůbec jisté, že to hlasování proběhne tak jednotně. A proto jsem byla velice eh, ráda tomu, jak to eh, dopadlo. My jsme měli tedy dvě linie. Jedna je pro manželství, druhá pro registrovaná partnerství. E, přičemž jedná se tedy o svazky různých pohlaví i stejných pohlaví. Máme zde katolické země, jako je třeba Španělsko a Portugalsko, kde jsou e, sňatky osob stejného pohlaví naprosto rovnoprávné ostatním sňatkům. Také máme eh, registrovaná partnerství, kde teda existují eh, jak pro osoby stejného pohlaví, tak i pro osoby různých pohlaví. Třeba v Belgii to tak existuje. V posledním mandátu e, nyní pracujeme na tom, abychom vyřešili použité právo, soudní příslušnost e, v přeshraničních případech. A to jsou de facto ty, ta dvě poslední témata, která musíme vyřešit ještě v tomto volebním období, poněvadž pokud by se to podařilo, byl by to velký úspěch mm, a mm, znamenalo by to také úpravu, e, která by pronikla do rodinného práva. Jde skutečně o to, že se musíme eh, starat o zcela praktické problémy v případě, že dochází k rozvázání těchto svazků. Jednak by bylo dobré, hm, kdyby bylo jednotné použité právo a to znamená, že by se nerozdělovalo eh, to, že by třeba nemovitý majetek by se šel podle jednoho práva a ostatní podle jiného práva. Čili to je teď jednoceno, nebudou nyní, eh, nebude se rozlišovat mezi druhý majetku. A celkově eh, je to navázáno na poslední společné bydliště. Je to velký posun paradigmatu a je třeba říct, že ne ve všech členských zemích k němu zatím došlo. Pan kolega Lechner vám to ještě něco řekne. Mnozí eh, si myslí, že eh, použité právo eh, se používá podle občanství. Ono to tak ale nebude. Bude to spíše podle místa posledního společného bydliště, eh, přičemž eh, otázka státní příslušnosti se bude až na druhém místě. Eh, politicky sporné je to proto, že jsme si přáli mít možnost volby práva i pro registrovaná partnerství. To pro mnohé už zacházelo příliš daleko. Nicméně, alespoň do bodu zdůvodnění jsme zapracovali eh, formulaci zhruba tak, v tom smyslu, že pouze pro účely tohoto předpisu je eh, registrované partnerství eh, je na ně třeba pohlížet jinak než jako na manželství. Eh, samozřejmě, že byl to problém, poněvadž v některých zeměch je plná rovnoprávnost a eh, v jiných jsou s tím velké politické problémy. Abych tedy uvedla příklad, do budoucna budeme mít možnost, eh, pokud třeba dva Němci budou partnersky registrováni v Německu a pak se přestěhují do Polska, kde tento institut registrovaného partnerství není, tak tam se nemohou nechat odloučit, ale vzhledem k tomu, že žádný soud nesmí být nucen k tomu, aby eh, rozhodoval o registrovaných partnerstvích, pokud eh, v jeho eh, zemi neexistuje, tak z toho vyplývá obava některých členských zemí, že pokud její občané použijí práva jiné země, pak možná eh, by se mohli dožadovat zavedení statutu eh, registrovaného partnerství také doma. To je, jsme vyloučili, až žádný stát nesmí být nucen eh, se řídit právními principy, které v jeho vlastním právu neexistují. My jsme tedy dnes hlasovali ve výboru a brzy proběhne hlasování na plénu. Eh, zatím to není v spolurozhodovacím řízení, nejbrž eh, v řízení eh, slyšení. A na začátku tedy mm, nebylo jasné, jak to dojde nakonec, tedy zde platí režim posílené spolupráce. Eh, také jsme tady měli problém v tom, že státy, kde existuje plná rovnost eh, svazků i pohlaví, tak s tím mají problém v tom, že eh, my to zde nemáme postavené úplně na stejnou úroveň. Nicméně členské země o tom eh, vyjednávají společně a budou s tím v tomto takto pokračovat a momentálně je velmi málo členských zemí, které by byly proti volbě práva v případě eh, registrovaných v partnerství. Je to víceméně Polsko, Itálie a eh, převážně tedy země střední a východní Evropy. Nicméně doufáme, že se také nakonec rozhodnou eh, podpořit eh, možnost volby práva. Protože je třeba říci, že poslední právní vývoj ve Francii eh, byl také velkým pozbuzením a podnětem. Tak já samozřejmě jsem k dispozici pro další otázky. Je to samozřejmě velmi technická záležitost. Také tady máme otázku třeba ve, ve Francii, eh, komu připadne byt, nebo jsme vyloučili eh, německý systém vyrovnání, páčen příliš složitý, čili těch technických otázek ještě hodně. Já jsem tady připraven na otázky odpovídat a já ještě jednou chci poděkovat kolegům z výboru, že byli tak jednotní. Doufám, že to vydrží do pléna. Děkuji. Herzlichen Dank, Alexandra. Eh, Děkuji, Alexandro. Chtěl bych připomenout pouze to, eh, jak zde bude probíhat diskuse, čili běžně, běžným způsobem eh, se hlaste do debatě. Máte, do debaty máte k dispozici formuláře, jejichž pomocí, tedy vyplněním a odevzdáním, těm, kteří je na sále vybírají, se můžete, eh, se můžete přihlásit do debaty. A nyní dávám slovo paní, panu kolegovi Kurtu Lechnerovi, dlouholetému poslanci, eh, který eh, své působní v parlamentu uzavřel před několika měsíci tím, že působil jako eh, zpravodaj eh, v u tématu přes hraniční dědictví. To eh, byla otázka velice složitá, pracoval na tom mnoho let. Kurt se s námi podělí o své zkušenosti z tohoto jednání a také nám vysvětlí některé potíže spojené s touto problematikou. Takže Kurt Lechner, prosím. Eh, ähm, Děkuji, milý Tadeuši. Já jsem teď měl trochu víc času na to, abych se zaměřil na detailní problémy. Eh, této zprávy, také tedy ze své vlastní zkušenosti mohu pohovořit, považuji eh, za velice dobré to, co je obsahem. A je také dobré, že si to parlament může vyslechnout, ale podle mého názoru je ta situace trochu jiná než před 10-15 lety, když jsem dorazil do parlamentu, tehdy jsem byl eh, zpravodajem k nařízení o o insolvenci. A také jsem eh, navrhoval určitá ustanovení k vylepšení toho už tak kvalitního eh, návrhu. A ne všechno prošlo, ale to je něco jiného. Teď ovšem chci vysvětlit kolegům, kteří to nevědí, že zajímavé je, že před pár týdny nebo měsíci byla uzavřena francouzsko-německá eh, dohoda, nebo tedy vstoupila v platnost, eh, která upravuje eh, problematiku hmotného práva, což je velice zajímavé z hlediska dosažení konvergence v Evropě. Toto je zpráva, která prošla celou řadou diskuzí a debat s že bylo to jako kdyby, jak si zpravodaj musel objevit svoji masochistickou stránku, rozsáhle jednat, aby dospěl k výsledku. To poslední jednání bylo asi nejnáročnější a nejnepříjemnější, ale zároveň také nejúspěšnější, což je tak trochu zajímavé. Zajímavé eh, v tom ohledu, že celé to klima kolem jednání v této věci na půdě parlamentu, parlamentu rady a komisy bylo orientováno velmi věcně na to, jak konkrétně vypadají tedy ty záležitosti v jednotlivých členských státech a já musím říct, že i e, z odborného hlediska bylo zajímavé vidět ty rozdíly a zároveň to bylo asi nejúspěšnější. Také jsme čekali na sdělení komise a překvapivě jsme zjistili, že komise v tom nařízení zlepšila to, jak pojímá své kompetence a pravomoce a zároveň celou řadu z nich ponechala na nás. Na komisi byli především čtyři zástupci, se kterými jsme vedli velmi dlouhé debaty. Všechno to byly vysoce kompetentní ženy, což je uh, možná také důvodem, proč to celé klima kolem jednání nakonec bylo pozitivní. A teď tedy, pokud jde o ten materiál, je potřeba upozornit na jeho určité zvláštnosti. E, musím tedy ještě zase jednou krátce vysvětlit, vzhledem k tomu, že tu máme mezinárodní kolegy, e, že ta diskuze nebyla tak, že by to bylo komprenezní na evropské úrovni a byly to určité, byly to různé tady skupiny pro a proti. Ale přesto je to téma velmi důležité pro Evropský parlament a já si myslím, že je potřeba je ještě důkladněji rozpracovat. Eh, protože Evropský parlament eh, se musí snažit dosáhnout co největšího konsenzu protože konec konců, proč by tedy vlastně jednotlivé státy eh, měly souhlasit s, to, s touto úpravou, pokud bychom nebyli v dohodě. Pokud jde o kolizní právo, pokud jde o soukromé právo, tady eh, to jsme nebrali ani takovou spíše národní tradice v této oblasti, které jsou velmi rozmanité, často vzájemně konfliktní a i z toho důvodu to tedy byl materiál z technického pohledu velice uh, složitý. Já jsem osobně byl velice eh, skeptický eh, v této věci, tedy pokud je o to hmotné právo, nicméně Na jedné straně to byl technický materiál, ale v našem případě se ukázalo, že ty tradice, v některých případech staleté tradice členských států budou předmětem eh, změny. Eh, například jsme eh, přijali myšlenku státní příslušnosti jako toho rozhodujícího principu. Jiné státy navrhovaly princip podle toho, kde má osoba hmotné vlastnictví a to všechno tedy byly sebou přineslo základní změny, nejenom pokud jde o to hmotné právo, ale také to, jak pojímáme eh, závazky, které z toho vyplývají. My tedy za parlament jsme od začátku říkali, že nám jde o konsenzus mezi členskými státy, parlamentem a komisí. Proto jsem byl také připraven bez jakýchkoliv předsudků projednat všechny problémy, které se objeví, nic nezametat pod koberec, cokoliv tedy, co se objeví v problematice jurisdikce, procesního práva a tak dále, tak, jak se to liší v členských státech, protože ty rozdíly byly velké a stále jsou. A byly tedy předmětem diskuze, vedl se rozsáhlý dialog jednou eh, tady tedy na půdě parlamentu, ve výboru s kolegy, ale také s našimi národními kolegy. Jsme se, tam jsme se také setkali, setkali jsme se také zástupci komise, rady členských států, experty, proběhla slyšení, proběhly studie, konzultace a to i tedy pak s konkrétními specializovanými právníky, soudci, a to všechno si vyžádalo spoustu času a trpělivosti. takhle citlivé téma nemělo cenu uh, uspěchat. Použiju krátký příklad. To byl takový vedlejší produkt. Já jsem nečekal, že to zrovna bude výsledek. Nicméně jednala jsem s paní de Kerkhoff dlouhé hodiny o uh, problematice dědictví to nemůžu přečíst. A to vedlo vlastně k tomu, že byl eh, vypracován první právní trak, první legislativní akt eh, Evropské unie, který měl přeshraniční element v tomto ohledu. Šlo tedy o uznávání veřejných listin. výsledek dlouhých debat všech zainteresovaných skupin. Tehdy jsem ještě byl eh, poslancem tady a bylo, eh, získal jsem dojem tedy, že vlastně nikdo se nesnažil tuto iniciativu blokovat. Byly uči, panovaly určité výhrady, ale také tedy poslanci parlamentu eh, se nesnažili zablokovat tento postup. To přispělo k tomu, že nařízení eh, vlastně je svým charakterem nové. Eh, nikdo nemohl tvrdit, že si prosadil to své, to, na co je zvyklé. Všechno to, zvyklý, všechno to bylo nové. A teď tedy z politického hlediska k principu eh, většiny v rámci procesu spolurozhodování. To také významně přispělo k dosažení výsledku a já považuji za eh, pozoruhodné, že v jiných případech tedy rozhodnutí většinou nestačí. Ve chvíli, kdy parlament eh, nebo parlamentní výbor velkou většinou schválí nějaké stanovisko, mělo by to vést k tomu, že i rada se vlastně bude podle tohoto stanoviska řídit. Takhle se dá říct, že eh, takhle to chodí vlastně v soukromém životě, protože je třeba být připraven ke kompromisu v zájmu dosažení eh, žádoucího závěru. Tak je to i v politickém životě někdy je třeba činit ústupky, abychom získali většinu. A e, přehlédnout určité detaily, pak vám samozřejmě zase někdo může vyčítat, že jste to tak učinili, ale většina je většina. Čili já bych řekl, Takže to tedy v závěru vedlo významně k tomu, že jsme dosáhli konsenzu. Eh, pokud jde o problematiku eh, registru aktiv, Našly se země v jejich zájmu jako Polsko, Německo, Itálie, Eh, Španělsko, které se doposud eh, řídili principem státní příslušnosti. Dejme tomu tedy, že byla vypracována závěť a automaticky vycházelo, se vycházelo z toho, že rozhodné přání bude, eh, le, rozhodná legislativa bude legislativa země, ve které byla tato závěť vypracována. My jsme uh, o tom debatovali měsíce, komise rada o tom nechtěla, nechtěli slyšet, a nakonec jsme dospěli k závěru, že to musí být jasně písemně uvedeno. My jsme vycházeli z předpokladu, že pokud eh, tedy se dvě osoby na něčem dohodnou, podepíšou smlouvu, tak eh, tam je také tady přesně písemně uvedeno, které právo je rozhodné v případě sporu. A u závěti, eh, tady jsme použili podobný bod, který se ukázal jako úspěšný. Nakonec jsme o tom hlasovali za dánského předsednictví a tento princip nebyl akceptován. Přesto musím říct si něco ještě k situaci ve Spojeném království které podobně jako Irsko uplatnila možnost opt-out a Dánsko také. To sebou přináší vlastní problémy, protože ty problémy eh, tady toho Spojeného království byly různého charakteru, různé závažnosti, nicméně zároveň tedy Spojené království chtělo uplatnit určitý vliv účastnit se eh, jednání k tomu materiálu a také posléze na půdě parlamentu a hlasovat. Nicméně, e, tedy my jsme je netlačili k tomu, aby s námi souhlasili, abychom si předem zajistili souhlas většiny. To je tedy ten problém, jak by se vlastně jednotlivé státy měly zachovat v určité situaci. A rozhodně Eh, tady máme případ, kdy vlastně členský stát chce rozhodovat o něčem, z čeho zároveň uplatnil výjimku. Německo mělo eh, podobné výhrady, ale ne tak zásadní. Ček, tedy celá ta diskuze trvala dva a půl roku, byla velice intenzivní, byla velmi fakticky orientovaná. Já myslím, že výsledek je velmi dobrý že se nám podařilo významně vylepšit návrh komise. A to také díky tomu, že všichni byli ochotni pracovat s plným nasazením na půdě parlamentu, komise a také rady. A to ve všech možných složeních rady, protože já musím říct, že se, nám tedy ta práce, trpělivost a úsilí vyplatilo. Děkuji. Bardzo děkuji. Velice děkuji, Kurte jsou eh, zde samozřejmě problémy, s nimiž se ve výboru Jury Evropského parlamentu potýkáme den za dnem, poněvadž eh, co je a co není předmětem harmonizace v jednotlivých zemích, to je velmi pestrá mozaika. Přes, před dvěma lety jsem se účastnil konference eh, rakouského notariátu o dvou stech eh, letech občanských zákonníků. A tam se ptalo, tam padla otázka, proč vlastně chce Evropská unie zcela harmonizovat občanské právo. My eh, jsme tenkrát řekli, že to není, tak není. Nechceme vytvářet nový občanský zákonník pro celou Evropu, ale některé věci se prostě harmonizovat musí, aby se s tím dalo žít. My tedy proto, jak to řekl Kurt, se snažíme jemným způsobem, nikoli silou, vyjednáváním dospět ke zbližování. Ne, že by mm, někdo eh, byl k čemu si nucen, ale prostě proto, že je to k všeobecnému prospěchu. V právním výboru často absolvujeme problematické debaty, které se týkají výběru právního základu pro různá nařízení, regulace a vůbec. Tady jde o to, na základě které části smlouvy chceme dále budovat eh, a stavět eh, právní rozhodnutí. A samozřejmě je zde mnoho sporů eh, vzhledem k různým tradicím, k různým postojům, harmonizaci a tak dále. Nyní se těšíme na vystoupení, které se bude týkat eh, výběru právního základu v souvislosti eh, s eh, rodinným právem. A slovo má paní Fiorini z Univerzity v Dundee. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji já chci poděkovat organizátorům za možnost se zúčastnit dnešní diskuze. Jak jsme již slyšeli, tak vývoj pravidel rodinného práva mm, eh, se eh, Eh, skutečně zrychlil za poslední léta, kdy skutečně jsme eh, ušli velkou cestu od nuly přes mm, malá pravidla, která se týkala, nebo eh, omezená pravidla, která se týkala výživného, až tedy dost k širokému portfoliu pravidel rodinného práva. Avšak, jak jsme již i viděli zde v prezentacích, tak vývoj rodinného práva nebo evropských pravidel rodinného práva, to bylo těžší než například jiná pravidla v oblasti občanského a obchodního práva. A to především samozřejmě má co dočinění s legislativním postupem, který zde se aplikuje. Podle smluv se dělá rozdíl v tom, že pokud jde o evropské rodinné právo, zde existuje zvláštní legislativní postup, postup článek 81 odstavec 3 a samozřejmě, jak jsme slyšeli, toto eh, vede k přijímání pravidel buď Eh, tedy celým EU, anebo v takzvané posílené spolupráci, kterou si členské státy, které mají o to zájem, zvolí. Ale jsou výjimky. Je možné v některých případech, když se využije takzvaná paserel, eh, použít řádný legislativní postup, a to i ve věcech rodinného práva. Zde vysvětlím velice stručně, Eh, tato paserel v této oblasti se trochu liší podle toho, zdali se využije v kontextu eh, evropských opatření anebo opatření posílené spolupráce. A nyní eh, se vrátím k tomu zvláštnímu legislativnímu postupu. V rodinném právu v podstatě to je postup koncentrace, a kde platí i jednomyslnost které je třeba dosáhnout v radě. Všichni velice dobře vědí, že to je zvláštní zacházení, které eh, musí být odůvodněné v rodinném právo. Právou většinou se argumentuje tím, že to je citlivá agenda a že eh, jak si je to hodně zakotveno v každé právní kultuře, v tradicích každého právního řádu. Ale je překvapením možná, nebo spíš paradoxem, že toto zvláštní zacházení eh, má eh, asi hm, svůj důvod. Všichni chápou, že rodinné právo je důležité pro evropské občany a i přesto všechno je to oblast, kde eh, přímí zástupci občanů na evropské úrovni, alespoň tedy to platí, tak zrovna eh, eh, se v tomto plně neangažují, tak jako když se použije normální spolurozhodování. A dále, rodinné právo je velice důležité pro život občanů a mm, požadavek jednomyslnosti v radě v tomto znamená, že nejenom, že vývoj pravidel rodinného práva je pomalý, protože státy mohou zablokovat nebo hrozit, že zablokují, budou vetovat určitá opatření, protože hájí své zvláštní národní zájmy. A přijetí opatření, ale eh, i když je dosaženo, tak třeba nakonec je to spíš takový neuspokojivý kompromis, který je výsledkem. V některých případech dochází třeba i k okleštění eh, některých politických cílů, anebo dokonce eh, eh, jsou s tímto v rozporu. Takže otázka zní, zdali použití tzv. paserel by se mělo prosazovat více v těchto věcech. Pokud se použije, režim Passerel, tak potom eh, lze použít řádný legislativní postup eh, a lze zahájit interinstitucionální dialog. To znamená, že potom se hlasuje v radě kvalifikovanou většinou. První otázka, která hned člověka napadne, je zdali je třeba vůbec eh, používat tu takzvanou paserel, i když nakonec to vede ke, eh, k redukci eh, pravidel eh, v této oblasti, která je velice citlivá a je to otázka vždycky kultury, právní kultury daného státu. Jeden z argumentů pro to, že zde spíše k tomu laxní přístup, tak ten, ten argument je v článku 6.7 smlouvy, který stanovuje, že Unie je prostorem svobody, spravedlnosti a práva, kde se dodržují základní práva a respektují se různé právní tradice členských států. Nicméně bychom neměli přehánět tento problém a tato paserel, která oslabuje suverenitu státu, tak eh, to je něco, co je možné překonat. Členské státy samozřejmě nadále se snaží chránit eh, oblasti, které jsou důležité pro jejich vnitrostátní politiky, poněvadž paserel jako taková vyžaduje jednomyslné hlasování v radě a také i vyžaduje odsouhlasení národními parlamenty. Měla bych ještě říci, že e, tento souhlas národních parlamentů se neaplikuje tehdy, pokud se použije e, pokud se použije e, pasarel v rámci posledné spolupráce podle článku 333. Ale v zásadě nejsou zde nějaké velké argumenty proti použití paserel. Druhá otázka je, zda existují oblasti v rodinném právu, které se nehodí pro použití řádného legislativního postupu. Zde je situace trochu zapeklitější, ale podle mě ta odpověď nezávisí tolik na dané oblasti dotčeného, tedy práva, ale spíše na obsahu a na rozsahu navrhovaného opatření. Zdá se mi, že smíšené oblasti práva, například oblasti práva, eh, které jsou takovým rozhraním mezi třeba rodinným právem a závazkovým právem nebo eh, tedy majetkovými právy, před chvíli jsme slyšeli dětické právo, to je takový příklad, nebo, eh, nebo společné jmění manželů a tak dále. Takže takové smíšené oblasti sami o sobě per se, jenom z toho titulu, že jsou smíšené, tak eh, nelze hned říci, že jsou vhodné nebo nevhodné pro použití paserel. Zdá se mi, že vhodnost a potenciál jednomyslného souhlasu by mělo především záviset na obsahu a ne na nějaké jiné kvalifikaci té oblasti. Také konkrétně se říká, že použití paserel může e, být vítáno v situacích, kdy opatření mm, vychází ze stávající částečné harmonizaci mm ke které došlo díky vývoji kazuistiky judikatury Evropského soudního dvora, nebo že již existuje nějaká mezinárodní úmluva, kterou pouze to evropské opatření posiluje nebo doplňuje nějak. Rovněž také paserel eh, může být použita, pokud to opatření zakotvuje určité principy, které vlastně již jsou akceptovány všemi členskými státy a nebo podstatě jsou i to principy, normální principy mezinárodně práva soukromého a neprosazují nějaký konkrétní eh, věcný cíl. Nicméně třeba ani nějaké dohody nejsou možné. A v takovém případě je zde další možnost, a to třeba použít ustanovení týkající se posílené spolupráce. Posílená spolupráce tu upravuje celá řada ustanovení ve smlouvě o EU a smlouvě o fungování EU. A skutečně máme k tomu celou řadu hmotně právních a procesních podmínek. Dovolte, abych zmínila dvě důležité podmínky, které jsou zakotveny v článku 20 smlouvy o EU. To jsou podmínky takové, že posílená spolupráce se může použít pouze jako prostředek ultima ratio a používá se pro prosazování cílu Unie. Co to znamená, že to je řešení ultima ratio? To nikdo přesně neví. Žádnou takovou definici nemáme ani ve smlouvě. Co nám smlouva říká pouze ultima ratio, to znamená tehdy, když cíle nelze dosáhnout eh, v přiměřené lhůtě eh, v rámci celé Unie EU, tedy v rámci celé EU jako takové. Zde máme již určité doporučení nebo určité hlavní směry, které vyplývají z nedávných judikátů Evropského soudního dvora. Máme zde jeden judikát, který upřesňuje, co to je opatření ultima ratio a říká, že to je to jsou pouze ty situace, kde není možné přijmout takovouto legislativou v dohledné době, takže to může být důvodem pro použití posílené spolupráce. Ale je zde takový problém, který vzniká, když konkrétní cíl eh, tak toho lze dosáhnout třeba různými variantami, různými možnostmi, když jsou různé cesty. Jednodušší eh, příklad, eh, když existují dvě varianty, které lze použít pro dosažení stejného cíle. A co by se potom stalo, kdyby eh, se vyjednávalo o nějakém celoevropském opatření a kdyby to selhalo? má se za to, že potom lze použít posilnou spolupráci pro splnění stejného cíle a lze to považovat jako druhé nejlepší řešení. A v tomto případě tedy bychom použili tu podmínku ultima ratio, anebo nebo by nejprve se měl zkusit jiný způsob, jiná cesta ještě. A podle mě toto není, toto není relevantní pro rodinné právo. Jenom jsem chtěla tím osvětlit, co to znamená posílená spolupráce. Tedy otázka je, jakou prioritu dávat, nebo eh, jakou prioritu použít. To znamená, zdali se snažit eh, udělat více pro určitou skupinu evropských eh, občanů, anebo udělat méně či nic pro všechny evropské občany na tuto otázku nemám odpověď, ale dovolte, abych vám eh, řekla určitou odpověď, která se specificky týká rodinného práva. Zde dovolte, abych objasnila jednu věc. Ono je snadné eh, směšovat dvě věci, protože zde máme dva typy cílů. Je třeba si to uvědomit. Dva typy cílů podle článku 20 smlouvy o fungování EU cíl konkrétního opatření a cíl Unie. Takže tady je třeba mezi nimi dělat rozdíl. Jak jsme již řekli, samozřejmě posílená spolupráce eh, vychází z myšlenky, že eh, to bude v podstatě katalyzátor pro další státy, které poté přistoupí nebo připojí se k té skupině těch participujících států, které participují na té posílené spolupráce, ale není zde žádná záruka, že se to tak stane, že všechny zbývající státy nakonec se připojí. To není zaručeno. A naopak, to může i být takovým signálem tím, že se eh, začne aplikovat rozdílná geometrie. A v případě rodinného práva konkrétně zdá se mi, že eh, opakované používání posílené spolupráce není dobrá věc. Jednoduše proto, poněvadž evropské rodinné právo je oblast, kde přijatá opatření nemají striktně územní teritoriální aplikaci. Zde je velký potenciál, že zde budou mít extrateritoriální účinek. A to asi pravděpodobně eh, bude na úkor právní jistoty evropských občanů. Samozřejmě problém je, že občané potřebují právní jistotu, protože právní jistota je důležitý předpoklad pro prostor spravedlnosti a vytvoření prostoru. Spravedlnosti to je klíčový cíl Unie. Takže závěrem bych řekla, že posílená spolupráce by se měla považovat a používat striktně ve výjimečných případech jako řešení ultima ratio. A zde bych chtěla ocitovat část toho nedávného judikátu soudního dvora, který stanoví, že Eh, tedy proces integrace a zájem EU nelze chránit, pokud by vyjednávání vedla k tomu, že by sice existovala posílená spolupráce, ale byla by na úkor jiných, a což by v podstatě bylo na úkor eh, celé EU. Takže na to jsme zapomínat. Děkuji. Bardzo dziękuję pani Fiorini za te niezwykle Děkuji paní Firni za mimořádně zajímavé informace, které se týkají základní eh, právní základu fungování a vytváření unijního práva v oblasti rodinného práva. Eh, musím říci, že pokud se času týče, jsme na tom velice dobře a nyní máme čas na debatu. Za účasti představitelů Národních parlamentů. Momentálně jsou do debaty přihlásili dva. A ještě bych chtěl říct, že ti, kteří se nepřihlásili písemně, eh, budou se moci přihlásit i přesto. Nyní pan Luigi Familietti z Itálie, prosím. Buongiorno. Dobrý den otázky, které jsou předmětem tohoto bloku, jsou velice důležité a nejenom na evropské úrovni, ale také i pro každý z členských států. E, soudní spolupráce v civilních věcech, to je v podstatě e, již dost pokročilé a Lisabonská smlouva definuje i v jakém rámci lze aplikovat princip vzájemného uznávání a to mm, mm, svému efektivního přístupu k justici, především pro ty, kteří mm, e, e, musí uplatňovat svoje e, právo a zde se hovoří o alternativních způsobech. Hovoří se zde i, že je třeba řádně vzdělávat i soudce a další odborníky. A zde Stockholmský program ale hovoří o schopnosti Evropské unie zachovat si i rozhodnou roli stejně jako i v jiných oblastech, a to je především má Evropské unii jít o pokrok a růst. Tedy cílem je analogicky i jako třeba v oblasti jednotného trhu vytvořit mm, společný prostor, který bude snižovat rozdíly mezi různými právními řády a bude prosazovat vzájemné uzna, uznávání. A což platí především, pokud jde o mm, a eh, pokud jde o výkon soudních rozhodnutí, a to především v Itálii, u nás ty lhůty eh, eh, pro soudní řízení a vynesení rozsudku jsou velice dlouhé. A každý tedy člověk ale má podle evropského práva právo na rychlou justici, na, což znamená kvalifikovaný personál v justici. Soudní spolupráce v občanskoprávních věcech je důležitým nástrojem pro to, abychom i mohli se podělit o dobré zkušenosti zkušenosti a nejlepší postupy a praxe. Což znamená konkrétní eh, eh, opatření a zároveň je zřejmé, že evropská legislativa eh, v podstatě musí se zabývat určitými základními prvky, mm, které ale budou se opírat a vycházet z právních řádů členských států, které jsou pevně zakotveny v jejich tradicích a ústavních pořádcích. Evropská unie tedy musí respektovat například článek 4 smlouvy o Evropské unii. Tím chci říci, že jsem hodně si eh, cenil eh, vyvážené zprávy paní poslankyně Alexandry Tejn, která dobře popsala tu nutnost, že musíme sladit eh, tyto reformy, ke kterým dochází a které se rychle vyvíjejí v Evropské unii, musíme je sladit s právními řády a ústavními pořádky jednotlivých států. A to především ve světle tohoto parametru eh, i italská poslanecká sněmovna eh, analyzovala některé významné návrhy Evropské komise v tomto smyslu v oblasti spolupráce, v oblasti občanskoprávní a jako je návrh eh, nařízení o dědickém řízení, jako je i návrh, který se týká společného mění manželů a který se týká i mění v registrovaném partnerství. Zde náš mm, mm, parlament Eh, eh, zde mm, parlament tedy není proti těmto konkrétním opatřením Evropské unie, mm, a, ale eh, musí to být souladu s naším národním pořádkem. Náš parlament řekl ale, že nesmíme narušit ty příznivější podmínky, které některé právní řády uznávají některým subjektům, jako je například případ Itálie, třeba pokud jde o rodinné právo či dědické právo. Zde v této věci již došlo k pozitivnímu vývoji, což znamená, že zde je třeba neustále zbližovat pravidla eh, v různých členských státech a vzájemně uznávat, což znamená zároveň, ale že musíme být velice bdělí a chránit ty základní zájmy národních právních řádů, tak abychom se vyhnuli situacím, kdy eh, tyto iniciativy Evropské unie by byly netransparentní. Naopak musí vždycky být transparentní a musí být řádně odůvodněné a e, musí s nimi všichni souhlasit, pokud to půjde. Takže je v tak delikátních agendách, e, jako jsou tyto, bychom měli se e, vyhnout tomu, protože to by potom mohlo vést tomu, že by to bylo zneužito těmi, kteří jsou proti Evropě. Bardzo dziękuję. Pan... Děkuji. Pan Aleksandr Poči z Polska. Všech kolega, e, že voulais od... Pane předsedo, vážení kolegové, chtěl jsem e, e, se vyjádřit francouzsky, abych vzdal hold tomuto městu a všem frankofonním kolegům. Vím, že pan předseda je z Polska, tak proto i já tedy budu pokračovat polsky. Uh... Po pierwsze w zakresie tego, e, co powiedziała pani. Že nejprve. S odkazem na to, co tu řekla paní Tain. V Polsku pracujeme na registrovaném partnerství. První snaha protlačit tento koncept nevyšla. Já osobně moje politická platforma a strana jsme pro registrované partnerství. Ovšem, považujeme za velice nekorektní eh, mluvit do toho, jak toto bude ošetřeno v nějaké jiné zemi. A tady se chci vrátit k tomu, co tu řekl italský kolega. Celé to téma je velmi kontroverzní, velmi citlivé. Pokusíme se to řešit na mezinárodní úrovni. To sice můžeme, ale takovéhle snahy většinou skončí neslavně a to především proto, že jsou tu obrovské kulturní rozdíly, rozdíly v našem právním systému, to znamená veškeré snahy to harmonizovat. Teď, když máme francouzskou zkušenost s uznáváním homosexuálních manželských svatků, statků, sňatků. Eh, Vidíme, že ve Francii to vede k ostrým protestům a to hodně vypovídá. Vypovídá to o tom, jak delikátní je tento problém. Pro nás v Polsku je dohoda na homosexuálních manželstvích vážným argumentem eh, proti registrovaným partnerstvím navrh u nás začínají mít ti, kteří tvrdí, že partner, registrované partnerství je prvním krokem na cestě k homosexuálním manželstvím a k adopcím dětí do těchto homosexuálních sňatků. A víme, že na tom se třeba u nás těžko budeme zhodovat. To je první taková úvaha k tomu, co řekla paní Alexandra Tain. V oblasti rodinného práva chceme, usilujeme, eh, aby byla objektivně stanovena úprava pro přeshraniční eh, svazky Nicméně máme dosti špatné zkušenosti eh, s řešením problémů dětí se smíšených manželství, kde tedy jedním partnerem je Polák a druhým je občan eh, zahraniční. Eh, stává se třeba, že Poláci jdou za prací do Francie, Skandinávie, Anglie a máme takovou zkušenost, a to hovořím jako advokát, který se před svou parlamentní kariérou specializoval na rodinné právo. Máme tedy zkušenost takovou, že prakticky ve 100% eh, těchto případů, ať už je eh, polské národnosti muž nebo žena, děti jsou, eh, eh, zůstávají tedy v péči eh, rodiče z té země, z níž to dítě pochází. U nás v Polsku z 90% dostává péči do dítě žena. A my to vnímáme jako velkou nespravedlnost, jako velký problém a úprava tak, aby dítě bylo přiznáváno do péče eh, podle objektivních kritérií, to znamená, kde se mu bude lépe žít, a ne podle toho, že zrovna v tom místě je sídlo soudu, tak to je mimořádně důležitá věc eh, pro Polsko. Máme ovšem další problém. A to je nejenom vůči Polákům, ale také vůči jiným mimoevropským národům. Tady jsem teď hovořil o situaci v Německu, Norsku, Švédsku. A tam je velice snadné že děti ze smíšených manželství nebo z manželství emigrantů jsou při sebe menším přestupku provinění, automaticky jdou do péče náhradních rodin švédských, norských, německých. Domníváme se, že na evropské úrovni v okamžiku práce na tvorbě rodinného práva na evropské úrovni, je to třeba skutečně vzít úvahu. Budeme se snažit ovlivňovat práci na těchto eh, právních projektech, tak aby tento ohled byl zohledněn. Děkuji vám, pane senátore. Za chvíli tady poprosím Alexandru, aby uklidnila obavy pana senátora v případě těch dvou rozhodnutí, oni jsme hlásili, hlasovali dnes eh, na právní výboru, jak se, což se týká majetkových záležitostí v manželstvích a registrovaných partnerstvích. My jsme o tom uvažovali velice dlouze a snažili jsme se tedy o to, aby národní eh, zvyky měly tedy přednost, ne výlučnost, eh, pokud se týče práva, eh, které se týká Eh, svazků. A k té druhé věci, o které hovořil pan senátor, tak to je dobrý příklad toho, jak skutečně potřebná je nám evropské řešení. Evropský parlament by velice rád pracoval na regulace postavení takovýchto svazků a děti a v případě rozvodu přiznávání eh, právě péče eh, vůči děti Bylo by dobré, kdyby byly mm, takovéto zásady stejné po celé Evropě a doufám, že se k tomu jednoho dne dostaneme. No a teď, vám mm, teď ještě než dám slovo Alexandře, ptám se, jestli by se ještě někdo chtěl na něco zeptat. Pokud ne, tak prosím, paní Alexandra Tajn. Ja, vielen Dank an die beiden Kollegen für ihre Ausführungen. Děkuji kolegům za příspěvky. Eh, chtěla bych vyjasnit jednu věc. Pan Lechner to také na začátku řekl čím více se zabýváte právním řádem, právními řády jednotlivých členských zemí, tím více nacházíte rozdílu zejména v rodinném a dědickém právu. Proto jsem stejného názoru jako pan Lechner, že tady harmonizace není možná, alespoň ne v dohledných desetiletích. Já jsem původní povoláním eh, advokátka, také notářka, čili eh, zabývala jsem se mnohou, eh, mnohými žádostmi o rozvod, dětským záležitostmi a tak dále. Tady nejde o harmonizaci národního právního řádu. Tomu jsme se opravdu snažili vyhnout. A pokud se týče materiálního práva, tak já myslím, že to můžu úplně vyloučit. materiální právo nezasahujeme do národní legislativy. Jde z pravidla pouze o případ, kdy není od začátku jasné, v případě, že dochází eh, k rozvodu a dělení majetku, tak eh, podle jakého práva, podle jakého soudu to má proběhnout. pokud eh, žijete v různých eh, zem, českých zemích, řekněme pár eh, žil v Itálii a po rozvodu jeden se stěhuje do Polska, může se stát, že tedy jedna žaloba je podána v Itálii, druhá v Polsku. A já tedy nemohu do mezinárodního práva do detailu, já trošku něco vím o italském právu jako notářka, ale znamená to, že teoreticky, pokud se každý obrátí na soud v jiné zemi, může se stát a stává se, že výsledkem jsou dva soudní výroky, které jsou protichůdné. Italský soud řekne, že je třeba použít italské právo, polský Eh, bude trvat na polském právu, no a tím tedy po letech sporů, které stály mnoho peněz, máte dva rozporné eh, soudní výroky, eh, se kterými se samozřejmě nedá pracovat. Je tady třeba, aby každý z těch partnerů věděl, jaký majetek Eh, jaký majetek tedy eh, se, se použije nebo patří tedy k tomu eh, svazku. Případně je mm, třeba, aby byla možnost práva volby použitého práva, čili tady jde skutečně o příslušnost soudu a příslušnost práva. A tam, eh, kde není zatím v právním právu eh, registrované partnerství, tam, kde tedy dosud není, tam, kde není a nebude, tak je to otázka zahraničního rozhodnutí. Takže třeba německý pár, eh, řekněme, osoby stejného pohlaví a to se stává. Já třeba jsem s Německa, tam eh, se stalo to, že eh, došlo k přestěhování do Polska na za, jako za prací a čili eh, v Polsku není třeba uznat to, že tento pár je ve vztahu registrovaného partnerství. Může se tedy stát, a k tomu máme i rozhodnutí Evropského soudního dvora, to se stalo, kdy španělský pár se přestahoval do jiné eh, členského státu eh, a tam se řeklo, eh, podle španělského práva jste lesbický pár, ale u nás jste dva, dvě osoby nesezdané, dvě svobodné osoby. A teď se to ještě může zkomplikovat tím, že pár má děti a problém je prostě v tom, že eh, když se děti hlásí do školy, tak to nejde, poněvadž eh, ten, eh, kdo podle jednoho práva je rodič, v druhém právu rodičem není a ty děti zůstávají tedy ve vzduchoprázdno. A tady skutečně je třeba najít nějaké praktické právní řešení to se skutečně už stalo. Tady se skutečně stalo, že eh, se tedy dítě narodilo v Portugalsku, eh, tedy buď to adopcí nebo nějakým jiným způsobem tedy. A mm, pak eh, bylo obtížné vlastně stanovit to, jaké Eh, jakou státní příslušnost to dítě bude mít. A to znamená, že dva nebo tři roky bude trvat, než se to tedy zjistí a to dítě potom nemůže ani se svými rodiči vycestovat. Takže eh, to jsou praktické otázky, se kterými se setkáváte v životě prostě. jde o řešení těchto problémů. Zum Beispiel jetzt hier, es wird kein... Niko nemůže být nucen, nemůže prostě ani polský nebo italský soud být nucen k tomu, aby, jakož nemá ve svém právním řádu tento institut, tento svazek, nemůže být nucen aby použil jiné právo. Tady je jednoduše a prostě třeba, aby si to ty páry vyřešili. Jinak prostě toto v Evropské unii ještě není dořešené. Pokud je, si potřebují vyřešit takovéto problémy, tyto páry pak musí holce obrátit na členskou zemi nebo přesunout do členské země, kde to řešitelné je. Prostě my tady nemůžeme zasahovat do národních právních řádů. Některé členské země eh, se obávaly, že uznáním zahraničních registrovaných partnerství by tedy mohli občané vyvodit to, že pokud u e, cizinců se tento stav e, uznává, pak tedy proč by se nemohl uznávat také u vlastních občanů. Ale je třeba říct, že opravdu toto je úprava pouze u případu s, přehrani- s předhraničním prvkem. Takže třeba nárok polského občana eh, vůči polskému státu, eh, potom v podstatě není řečeno, že musí být uplatnitelný. Pokud se týče eh, přištění dítěte do péče, tak to jsme vůbec eh, neřešili. To je mimo naše kompetence. Jako zpravodajka parlamentu k hákské dohodě ovšem eh, mohu říci, a to se týká únosů dětí a podobně, eh, tady často jsou z té Eh, jsou, jste eh, obvinění, že německé soudy zásadně eh, přisuzují dítě do péče německým občanům. My jsme se zajímali, jestli to tak skutečně je, nicméně žádné statistiky nejsou k dispozici, takové se prostě nevedou. A já si myslím, že podobné tvrzení se objeví také, objeví také v jiných členských zemích nebo o jiných členských zemích, čili je to pravděpodobně subjektivní výjem. Existuje také mnoho eh, Němců, kteří si stěžují, že pokud žijí v jiné členské země, tak ty děti vždycky jsou dávány do péče eh, jejich partnerů, který z této země pochází. Čili myslím si, že je to opravdu subjektivní záležitost. My jsme to slyšeli zde z polských úst a vím také o francouzích, kteří z tohoto obvinují Němce. Já si myslím, že je to chiméra. A mm, prostě chtělo by to, aby existovaly soudní statistiky, abychom mohli posoudit, jestli to, na si občané stěžují, opravdu je pravda. Já jsem slyšela mnoho případů. Tak eh, my jako Evropská unie eh, jsme eh, stranou hákských dohod a já vím tedy o jednom jediném problému, kterým se zabýváme v právním výboru a sice zda Evropská unie může za členské země prohlásit, že přistupuje k Hakské smlouvě, nebo jestli to musí udělat členské země samotné. Jinak se nás ta problematika netýká. Jinak jde tedy ještě o otázku výživného. Většinou je to otec, někdy je to na matce a jestliže prostě jeden rodič eh, neplatí výživné a navíc eh, se ostěhuje do jiného státu, tak je to samozřejmě obtížné a my jsme to upravili tak, že eh, v každém členské zemi by měl být centrální místo, které pomůže tomu druhému rodiči uplatnit své nároky v jiné členské zemi. Nic víc jsme tady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 poslanci z národních parlamentů, čili to ukazuje, jaký velký prostor má Evropský parlament, aby se touto problematikou zabýval k všeobecnému dobru. Ovšem bohužel nemá eh, kompetence tady k tomu. Tak a jelikož se blížíme ke konci, dám ještě na chvíli slovo Kurtu Lechnerovi. Ten se bude zabývat dědickým právem takže prosím, máte slovo. Der italienische Kollege musste wohl, der das äh, Problem angesprochen hat, äh, wahrscheinlich auf dem Flieger, äh, will doch ein paar... K tomu, co tu řekli předchozí kolegové a k principu vzájemného uznávání, řeknu, že ten jazykový problém jsme měli i v případě nařízení o dědictví, protože ne každý členský stát má vlastně přesně definovanou nebo stejně definovanou tuto problematiku, takže jsme se neustále potýkali e, s překladem. A v případě našeho nařízení vzájemného uznávání veřejných listin a podobně, e, ten návrh komise byl jenom obecně formulován. a to prostě nestačí. Já tady apeluji na to, Aby jsme si nemysleli, že vzájemné uznávání všechno řeší, že se tím zbavíme toho problému, toho, že je třeba tedy jasně nadefinovat, co za určité specifické situace věc znamená. Z toho, co řekli kolegové, je téma, kterým jsme se také velmi aktivně zabývali na půdě výboru parlamentu. Já jsem e, spolupracoval s zástupcem nebo s europoslancem původně z italského e, parlamentu a tam šlo právě o to rozhodné právo v případě dětského řízení. A problém byl právě v tom, že tedy ta ustanovení národní legislativy se výrazně liší a pak tedy ta, to proces, i ten i ty procesy eh, jsou velmi odlišné. To byly technické problémy a, a Schaden sehr unterschiedlich, stringente. Pak tedy jsme zjistili také, že eh, členské státy mají tu úpravu rozdílně striktnou. Itálie, Francie například velmi striktní, Německo méně. Uh, Eh, že ta situace se velmi liší. V Rakousku například přežívající eh, manžel měl tedy automaticky právo na to, aby zůstal bydlet eh, v místě bydliště. Na druhé straně pokud tedy ten eh, partner se přestěhoval do Německa německé, eh, a dědické řízení bude probíhat podle německého práva, je ta situace jiná. A nám tedy eh, to vedlo k několika závěrům. Za prvé, když je formulována závěť, je třeba formulovat, jak se, jak se zajistit na budoucnost a formulovat jasně, aby byla právní jistota. A proto jsme přišli s řešením, které například v tuto chvíli pořád ještě platí v Itálii, které italská legislativa uznává. A ostatně i tady v Bruselu spousta majitelů eh, pizzerií je italského původu a ti si mohou eh, vybrat tedy eh, rozhodné právo v případě dědického řízení podle místa usazení, anebo tedy to italské. My jsme se k tomu nechali vypracovat studii, kolegové z jednotlivých spolkových zemí eh, se k té debatě významně přispěli a já musím říct, že většina spolkových zemí toto řešení uznává. A pokud jde o uznání odlišného rozhodného práva v případě dětského řízení, například italského nebo francouzského, pak mm, vycházíme z toho, že vlastně ta úprava je méně striktní než ta německá. Možné to je. Já tím chci říci, že ovšem zároveň se najdou země, ne tedy Spojené království, ale konkrétně Anglie a Wales, kde eh, tady platí výživné pouze na děti, nikoli na jiné rodinné příslušníky. A eh, z toho důvodu také ty osoby, eh, některé osoby vlastně mění své trvalé bydliště právě do těch zemí, jako je například Irsko, kde tato povinnost neplatí. Já si myslím, že v rámci svobody usazování se a občanských svobod, eh, jeli úmyslně eh, jak si přeloženo to trvalé bydliště do jiného státu, tak eh, se pak podle toho bude řídit i dětské řízení a to je třeba akceptovat. A tato otázka byla také hlavním důvodem, proč jsme dospěli ke kompromisu s Spojeným královstvím. Já bych to asi měl jasně říct, že já osobně eh, s tím nejsem moc spokojen, ale jak si, ale to také není moje kompetence, abych eh, mluvil eh, do toho, jak vypadá ta právní úprava v jiných zemích. Ve Spojeném královstvím je to tak, že tady platí ten princip takzvaného clawback, a to znamená, že majetkové převody, dary a tak dále, které byly získány ještě za života, není, za ně není možné žádat náhradu. Je tam sedmiletá lhůta. Jak jsme to řešili. Tam, kde šlo o majetkové převody za života, platilo to právo, ve kterém v toho státu, ve kterém v tom okamžiku osoba, která prováděla majetkový převod, měla trvalý pobyt. Dejme tomu, že to tedy byl Ital nebo Francouz, který si, který si převedl trvalý pobyt do Spojeného království, pak tedy převedl nějaký majetek, ať už to byly nemovitosti nebo něco jiného. Počkal si tedy na to nařízení, na to, že Spojené království měla výjimku a pak zase změnil trvalé bydliště zpět do Itálie nebo Francie. E, to tady je také e, rozdíl tedy mezi Německem a Francií. Německo má například desetiletou hůtu v těchto věcech. Spojené království to má jenom, dejme tomu, že tedy eh, Francouz ze Štrasburku si dal trvalé bydliště do Kélu, pak tady vlastně to rozhodné právo dědickém řízení bude německé, které je daleko mírnější než francouzské. Mně osobně to nevadilo, neměl jsem s tím žádný problém, ale a myslím si, že bez souhlasu těch zemí, které mají striktní právní úpravu v této věci, Francie, Itálie, Španělsko, tam nevím, jak to přesně je, a ne, pro ně to nebylo ideální, protože vlastně nepřímo ovlivňujeme i to, jak je upraveno eh, majetkové právo. A pokud jde o třetí země, nebo také o Spojené království, nebo e, islamské státy, jako je Maroko a podobně, a to je docela zajímavé, jak tam se dědí. Tam tedy například synové mají nárok na dvojnásobný dědictví, než dcery. Ale to jde tedy vlastně proti duchu našeho práva, tam také eh, to, my jsme se k tomu vyjadřovali v nařízení, existuje k tomu také výnos nejvyššího eh, německého soudu, který rozsudek šlo o marocký otec, eh, který tedy měl vypracovat závěť, která by uznávala syny, ale podle německého práva měly tedy eh, dcery právo na půlku toho dědictví, ale čistě tedy ve formě finanční cásky, nikoli eh, majetku. A díky tomu vlastně ty dcery se zdědily víc, než eh, kdyby se dědilo podle marockého práva. A naše právo tím bylo méně dotčeno. Um, pokud bychom neuznali tento princip trvalého bydliště, tak vlastně ten, ta problematika právní jistoty, možnost plánovat si svou budoucnost, ošetřit to, jak se bude dědit, by nebyla dostatečně jasně vyřešena a to není akceptovatelné. Děkuji. Eh, bardzo dziękuję Kurt Lechner, dziękuję. Děkuji Kurtu Lechnerovi, děkuji paní Fiorini, paní Alexandře Tajn a tím končí tato část naše debaty. A eh, moderátorem další části bude náš kolega z právního výboru Luigi Berlinguer.

Siamo arrivati all'ultimo. Dospěli jsme k poslednímu bloku, ke čtvrtému. Mezi per un A e, to jsou prostředky pro efektivní rozvoj soudní kultury, evropské soudní kultury. Než začneme, tak bych chtěl osobně zde pozdravit přítele Lechnera, které jste ho slyšeli ten hovořil před námi tady teď a už zmizel, to je jedno. Protože Lechner je evropským poslancem mm, již eh, a rok tedy eh, je již zpravodajem pro dědictví, což je skutečně velice, velice eh, dlouhý proces vyjednávat toto nařízení, jako to platí pro všechny tedy právní akty v Evropě, ale toto je skutečně nadměrně zdlouhavé vyjednávání, protože se to týká samotného srdce práva. To znamená, je, jde o tu nutnost sladit ty obrovské rozdíly, které existují nejenom v tradicích, ale vůbec v každodenním životě evropských občanů. Poněvadž všichni bohužel tedy umírají to, se, to platí pro všechny. Všichni jednou umřou. A všichni za, po sobě něco nechají. A tudíž to je jedno vlastně z opatření, které se dotýká všech v Evropě a tradice. A ty tradice jsou velice odlišné. Chtěl bych říci, že kolega Lechner skutečně celou dobu na tom pracoval trpělivě, intenzivně a s velkým zápalem. A eh, evropská legislativa především si vyžaduje velkou míru trpělivosti, než se dospěje k nějakému výsledku vůbec. A eh, toto je eh, kvůli No, tak. To je tedy kvůli tomu, že jsou zde tradice, na kterých státy trvají a je to vzhledem i k tomu faktu. A tady to říkám, eh, takže především se obracím na zástupce národních parlamentů. To je vzhledem k faktu, že my, zákonodárci, ať jsme zákonodárci evropští či národní, tedy my, parlamenty, my skutečně eh, eh, vyrábíme zákony eh, s velkým zápalem, ale potom ne se stejným zápalem sledujeme, co se děje potom, jak se aplikují a jak eh, občané žijí s výsledky, s výsledky naší legislativní práce. Co se potom stane? A velice často se nestane to, co jsme plánovali, co jsme si přáli s danou normou, protože, mm, protože realita, ta prostě na to reaguje nějak. A legislativní činnost, tedy to je něco, co se musíme pořád učit, nejenom produkovat zákony, ale zajistit, aby fungovaly a vytvořit takové podmínky, aby tato eh, aby skutečně to, co produkujeme, aby ovlivňovalo realitu. Máme určité statistiky, které nám říkají, že Evropská unie vyprodukovala eh, corpus juris, tedy normy, eh, společné normy, které jsou enormní, mimořádného rozsahu, ale pouze eh, pouze je to pouze 5% občanů z toho má nějakou výhodu. A to je jako eh, si koupit Ferrari a jezdit třicítkou. Takže obrovské úsilí, které není, nemá efekt. A my tedy bychom měli se snažit také pracovat na tom, abychom vytvořili podmínky pro to, aby to, co jsme přijali jako předpis, aby to nakonec společnost absorbovala, aby to k něčemu bylo. A o to také jde v normotvorbě. Dnes tady eh, v tomto čtvrtém panelu, v tomto čtvrtém bloku, bychom měli hovořit o, mm, o tvorbě evropské soudní kultury. Takže ti, kteří jsou mm, odborníci na právo, tak eh, ti, ať jsou to tedy soudci nebo advokáti, eh, tak ti, ano, ti mají určitou svoji představu spravedlnosti. Je to je to, eh, je to tedy většinou představa stejná, je to, eh, je to představa určité etiky, určitého fungování, ale eh, co se liší, jsou pouze tradice. Ty se liší. Ale ta představa je stejná. To znamená, že my tady jsme na stejné lodi. Máme stejnou představu. A zkušenost s normotvorbou v Evropě nám ukazuje, že Evropa se stala takovým melting point, takovou křižovatkou, kde se setkávají různé tradice, ať je to common law, civil law, to znamená, jsou to eh, právní tradice, které prošly eh, různé cesty a je pravda, že ale to právní prostředí se mění. Já vím, jak těžké třeba bylo překládat do angličtiny eh, právní subjektivita. Já jsem syn římského práva, takže vím, jak to bylo těžké. A dnes již to jde. Dnes se tomu říká legal personality anglicky, což mně se zdá, že gramaticky je úplně špatné, ale používá se to. A to znamená, že Evropa je velice kreativní. Utváří toto kulturu, protože třeba eh, poligamní manželství mezi 27 či 28 státy právě eh, produkuje tyto změny, tuto cestu. A co je důležité, je, abychom my tedy šli po té cestě a abychom směřovali k určitému vývoji, k takzvanému professional development, eh, jak tomu říkám, Dříve jsme tomu říkali vzdělávání soudců, advokátů, ale to je špatně, protože oni už jsou vyškoleni. Ne, jde eh, eh, to nazvat jinak, jako professional development, profesionální vývoj. Profesní vývoj, rozvoj soudců například. A tudíž, jakou formu by měla mít tato činnost. Evropský parlament několikrát, alespoň dvakrát, již se vyslovil k tomuto, vydal oficiální dokumenty v rámci Stockholmského programu a eh, další iniciativy, kde přednesl svoje představil svoje myšlenky ohledně této tvorby eh, evropské právní kultury a vycházeli jsme třeba z velké holandské zkušenosti zde máme eh, kolegu Ruth Wintera, jednoho z otců této kultury. A pokud je o zbytek, tak eh, eh, trochu nás to zeklidňuje. Měli bychom tedy provádět určitou komparativní činnost, komparativní studie s cílem zachovat vysokou kvalitu soudnictví a to i především Eh, prostřednictvím působení eh, soudců národních, protože každý národní soudce je zároveň evropským soudcem. A i to by mohlo pomoci iniciativě, se kterou přišla eh, komise s, takzvanou Justice Scoreboard. A závěrem dovolte jednu úvahu. Pokud skutečně chceme podporovat nejenom normotvorbu, ale především aplikaci norem, tak jedním z nástrojů k tomu je tato soudní kultura, kterou je třeba kultivovat v Evropě. A hned proto dám slovo doktorovi Ruth Winterovi, který je, který je místo předseda eh, Nejvyššího správního soudu pro obchod a průmysl v Nizozemsku. Tak prosím, Rude. Dámy a pánové, Dámy a pánové, Považuji za privilegium a velkou čest pozvání na půdu tohoto výboru, do samého srdce Evropy, abych pohovořil na téma odborné přípravy soudců. já vysvětlím, proč eh, jsem tak zainteresován na tomto tématu. Více než 25 let pracuji jako soudce v Holandsku. v oblasti, kde se vlastně neustále prolíná národní a evropské právo. Rozhodují v oblastech zemědělství, bezpečnosti, potravin, eh, fungování finančních trhů a užití biocidů, pesticidů a tak dále. Já jsem opravdu proevropský soudce a zasedám tedy u obchodního soudu v Hágu Získal jsem rozsáhlé zkušenosti z aplikace práva Evropské unie. Mnohokrát jsem také měl možnost zapojit se do projektů v rámci rozšíření Evropské unie. Měl jsem možnost podělit se o své zkušenosti se soudci z jiných členských států. Tato setkání mi dala příležitost vyslechnout si jejich přání, obavy a tak dále z evropského práva a jejich poznámky eh, lze schrnout těmito otázkami. Kde to najdu, jak to aplikovat? Existuje nějaký vysvětlující manuál? V Holandsku v roce 2001 jsem se účastnil rozběhu projektu EU Infra, což byl projekt zaměřený na situace, kdy holandští soudci neměli dost znalostí o evropském právu. Tedy tehdy to bylo tak vyhodnoceno. A náš ministr spravedlnosti nařídil, že to se musí co nejrychleji změnit. Proto jsme tedy rozběhli projekt na vybudování nové znalostní infrastruktury EU Infra. Tento projekt byl zaměřen především na soudce bez úzké specializace, kteří v praxi musí občas aplikovat evropské právo, čili na ty obyčejné řadové soudce. Šlo nám o tři pilíře. Za prvé eh, zlepšit přístup k informacím o evropské legislativě po internetu, proto jsme vybudovali portály Porta Unis. Eh, za druhé šlo o rozšířené vzdělávání a zavedení a tedy provozování sítě koordinátorů odborníků na evropské právo, kteří byli k dispozici všem soudcům v Holandsku. I když e, to nebylo jednoduché, výsled, konečný výsledek je uspokojující. A tato struktura EU Infra, která se opírá o tři pilíře, se prokázala být velmi efektivní. Prvním krokem je vždy získat relevantní a potřebné informace v, v formátu, který je lehce přístupný, a to s použitím dostupné energie. Za druhé jde o rozvíjení odborných znalostí a připravenosti našich soudců tak, aby věděli, kdy a jak aplikovat evropské právo. Čili tady jde především o vzdělání. A třetí pilíř znamená, že byla založena síť eh, vysoce vzdělaných expertů, kteří jsou připraveni nabídnout pomoc svým kolegům. Z toho nakonec vyrostla flexibilní, ale odolná síť odborníků, která umožňuje rychlou reakci. Co se neustále ukazovalo jako velmi důležité, byla skutečnost, že vytvoříme jednu novou aktivitu v jednom pilíři, má to dopad i na eh, celý systém, proto jsme vždy koordinovali. Holandská rada pro soudnictví hrála v tomto úlohu eh, koordinační a také vedoucí. Prostředí, ve kterém dnes fungují naši soudci a advokáti, se zásadně změnilo. A to především proto, že technologie významně pokročila ku předu a přístup k informacím o všech aspektech života je mnohem jednodušší a to se týká i znalostí o evropském právu. Zlepšení technologie v rámci prvního pilíře, který umožňuje lepší přístup k informací, vedl k tomu, že jsme předefinovali, předefinovali náš přístup k obsahu vzdělávacích aktivit podle druhého pilíře i k koordinačním aktivitám podle třetího pilíře. Takže ty tři pilíře systému EU Infra stále fungují, ale jejich obsah a vzájemná interakce se změnily. Vzdělání zůstává nadále velmi důležité, ale tam, kde jsou ty základní informace lehce dostupné, je možné je strukturovat rozdílně. Vzhledem k tomu, že došlo k zlepšením v technologii, nabízíme různé formy vzdělávání po internetu, eh, online, pomocí podcastů a podobně. Síť zůstala důležitá, ale nyní funguje jiným způsobem než v minulosti. Čili my jsme za sebou nechali tedy minulost a otvíráme se úplně novému prostředí. Nikdo jistě nebude spochybňovat, že krásná melodie se opírá o podrobný záznam not. A tím vlastně eh, to je takový příměr, který lze stáhnout i na fungování naší sítě. Charakter vzdělávání se změnil, protože za okolností, kdy je uh, Eh, lehčí přístup k informacím eh, se mění také jeho struktura. A konečně tedy nám to umožňuje zaměřovat se na velice specifické, konkrétní, detailní projekty. A je třeba si uvědomit, že v dnešní době má k takovýmhle informacím přístup i veřejnost. Lidé se dnes často stěžují na to, že nemají peníze, nemají čas. Ale právě technologie může přispět k dosahování dalších pokroků v této hospodářsky obtížné době. V dnešní době se často ocitáme v situaci, kdy informace, vzdělání a sítě nejsou chápány jako různé pilíře stejné budovy. Jinými slovy, ty noty eh, nejsou vždy k dispozici na jednom listu. A v tom případě tedy orchestr nemůže hrát, ať by se dirigent snažil jakkoliv. relevantní, jednoduše podané informace o evropském právu jsou k dispozici na internetu, ale eh, roztříštěně a proto není jednoduché je najít. Jak vypadá budoucnost? Pokud jde o další eh, odborné vzdělávání eh, soudců. Jak užít informace, které již jsou k dispozici v těch různých eh, sítích o soudní spolu, zaměřených na soudní spolupráci. Kvalitní spravedlnost se opírá o kvalitní informovanost. Informace, vzdělávání a sítě by měly být základními opěrnými pilíři takového systému. A spolupráce mezi těmito pilíři je naprosto nezbytná každý, eh, každá osoba činná v soudnictví by měla mít možnost najít potřebné informace bez problémů. Tyto informace by měly být aktuální a spolehlivé, lehce dostupné a pochopitelné. Portál e-Justice by měl být takovou bránou ke všem relevantním informacím, na té nejvyšší úrovni, což nám také umožňuje rozvoj technologie. A umožňuje nám to vyměňovat si zkušenosti. Vzhledem k tomu, že dnes je vlastně k dispozici bohatství informací, je třeba tomu přizpůsobit způsob, jakým provádíme vzdělávání. Nicméně některé věci se nezmění, čili ta možnost setkávat se, vyměňovat se zkušenosti je pořád velmi důležitá. Znalosti z praxe, znalosti z fungování sítí by měly být sdíleny a měly by být dostupné z jednoho výchozího místa. Použití sociálních médií nebo digitálního prostředí, ve kterém se cítí, ve kterém se tedy uh, uživatelé sítí cítí bezpečně, je naprosto zásadní. Já si představuju takovou budoucnost, kdy fungování těchto sítí bude panevropské. Bylo by také dobré, kdyby komise nabídla tedy možnost na jednom portálu získat základní informace o tom, jak funguje evropské právo, o jaké principy se opírá. To platí právě pro ty situace, eh, kdy tedy ten výklad eh, není jednoduché odvodit z toho, jak zní smlouvy. Velmi často Eh, o fungování Evropské unie. Velmi často se tedy v takovém případě musí čekat na judikáty Evropského soudního dvora a celá ta situace je velmi nepřehledná pro eh, nejenom řadové občany, ale také pro odborníky, tedy advokáty. Takovýhle portál, takováhle instance první pomoci by byla velmi užitečná. Členské státy o to už dlouho usilují, upozorňují na to. A podle mého názoru by bylo velice dobré, finančně by se jistě neprodražilo, kdyby eh, takovýhle eh, portál existoval. Eh, je třeba si uvědomit, že těch potenciálních uživatelů z řad právní komunity je více než 700 tisíc. Myslíme si, že ten rozpočet, tak jak je odhadován nyní, ve chvíli, kdy systémy vzdělávání jsou rozšířený, hovoří o 70 milionech euro. My si ale myslíme, že fungování portálu, o kterém hovořím já, by stálo zlomek této ceny. Je pravda, že komisí, komise nabízí celou řadu informací na internetu. Pokud chci uh, pochopit, jak funguje princip eh, volného pohybu zboží. Dohledám se jednotlivých PowerPointových eh, prezentací, ale chybí mi zastřešující informace. Když si vygooglujete volný pohyb zboží plus Evropská komise, najdete tam velice užitečný návod, jak tento subjekt aplikovat, ale už chybí aktivní odkaz na relevantní judikáty Evropského soudního dvora. Pokud si vygooglujete volný pohyb osob, není tam k dispozici tak, tak komplexní a užitečný přehled jako v případě volného pohybu zboží. Já tím chci říci, že prostě chybí jasná ucelená informace o tom, jak je aplikována evropská legislativa. Když se tedy podíváte na evropský portál e-justice a odkliknete eh, judikáty, je tam Eh, definice toho, co je to judikát. To ovšem nemá jaksi téměř žádný význam pro eh, právníky a odborníky. Když se podíváte na EULEX, je tam tedy eh, uvedeno ABC Evropské legislativy pro ty, kteří chtějí podávat petice. Je to ale těžko srozumitelné a myslím, že pro řadového občana je to úplně nepochopitelné. Já se však myslím, že přístup k informacím je první krok k zajištění účinného vzdělávání a to zase je nezbytný předpoklad efektivního fungování sítí. Já si dobudu představit portál e-justice eh, otevřený vůči veřejnosti oddělený na specializované eh, oblasti s odkazy eh, do dalších sfér. Navíc tady v blízké budoucnosti se dá čekat, že veškeré semináře, eh, přednášky a tak dále poběží online. A že bude možné pořádat online kurzy dostupné pro všechny. Navíc to tedy nabízí možnost eh, být otevřený a zároveň tedy mít přehled o tom, co je k dispozici. Ladies and gentlemen, returning from my reflections down to earth. Dámy a pánové, uzavřu tím, že sítě jsou nadále důležité pro odbornou přípravu v oblasti soudnictví, avšak musí se přizpůsobit změnám já si dovedu představit jejich zářivou budoucnost. Ostatně i to zasedání dnes ukazuje, jak důležité je vyměňovat si informace o konkrétních zkušenostech a konceptech. Realita prochází neustálými změnami, to se vyžádá změny i ve fungování sítí a tyto změny nelze zastavit. Zase tedy se dovolím použít příklad symfonického orchestru. Všechno musí být sladěné, všechno musí být v harmonii a tuto možnost bychom měli dát i pracovníkům v oblasti soudnictví. Ano, dobře, teď si vyslechneme profesora Juana Fernanda. A chci poděkovat eh, Rudovi Winterovi za mm, to, co nám přednesl a chci přivítat předsedu výboru Libe zároveň a mm, pan Winter nám řekl, že dnes eh, v podstatě eh, profesní vzdělávání, intelektuální povznesení Eh, odborníků eh, v soudnictví se nemůže obejít bez používání internetu a sítí. I když zde řečník zdůraznil, jak jsou důležité i ty osobní kontakty, tet a tet. Bez toho také to nejde, ale ať je to vzdělávání, ať je to šíření informací, ať je to síť, tak eh, zde eh, to eh, musí vždy být nástroje neutrální. Vždy je to, musí to být pouze způsob, prostředek, jak tedy šířit informace a znalosti. Potom je to otázka přístupu, dostupnosti. A způsob, jak si opatřovat informace. To je také důležité. A to mi připomíná to, co řekl Rud. Eh, eh, eh, Luther řekl, že nejde o to jenom pracovat, ale dobře pracovat. Ta práce musí být dobře odvedena. A každou práci musíme dělat s hrdostí, musíme být hrdí na to, že to děláme dobře. A o to právě jde. Rovněž i ta perspektiva, že ty stávající sítě, i ty jednotlivé školy a vzdělávací centra pro vzdělávání soudců by měli respektovat stejnou logiku. A my máme právě toto štěstí, že zde máme Luise Pereiru, který je generálním tajemníkem Evropské sítě pro vzdělávání soudců a určitě on nám pomůže eh, si zlepšit poznatky o této věci. Prosím. Chairman, honorable members of the European National... Pane předsedo, Allow me to start by thanking the Vážený eh, pane předsedo, dámy a pánové, eh, dovolte, aby vám poděkoval za pozvání. Je to velká přednost, že zde mohu být s vámi a eh, mohu se s vámi podělit o mm, naše vlastní pohledy na to, jak se díváme na školení právníků. Já musím říci, že e, moje organizace IGTM je soukromou organizací. A jsme všem e, možná jedinou e, privátní organizací, která vzdělává de facto pouze pracovníky veřejného sektoru. V rámci těchto veřejných institucí máme mezi členy například eh, ministerstva eh, spravedlnosti eh, Německa a Rakouska, nejvyšší soudy Kypru a Estonska a ministerstva spravedlnosti třeba ve Francii a v Portugalsku a také ve Španělsku eh, nejvyšší registrační radu. My jsme takovou jakousi platformou, která se zabývá výměnou eh, zkušeností a máme za zodpovědnost eh, tisíce evropských eh, soudců a dalších právních pracovníků. Naše historie začíná rozhodnutím rady z února 2006, kde se stanoví, že EJTN e poskytuje školicí programy s evropskou dimenzí a napomáhá zlepšení vzájemného porozumění mezi právními orgány v členských zemích. V témže rozhodnutí rady se také praví ve článku 4d, že eh, podpora eh, ročního eh, školicího programu, programu EJTN bude, že tento program bude tedy financován z prostředků Evropské unie. A díky tomu můžeme nyní se pochlubit výsledky, již jsme dosáhli v této oblasti. V současné době máme 45 různých školicích aktivit v 19 členských zemích EU. V tomto portfoliu, myslím, na prvním místě to je taková myšlenka a nástroj eh, tohoto parlamentu, tedy vznikl tohoto parlamentu. To je výměnný program. Eh, ten program sleduje tři velké trendy ve vzdělávání eh, z oblasti soudnictví. Jde o soudní, soudní nástroje, lingvistika, evropské, evropské právo a také školení eh, v oblasti různých eh, právních systémů v EU. A právě na to se soustředuje náš výměnný program s podporou Evropské unie. Eh, máme program, který umožňuje soudcům, magistrátním úředníkům a vyšetřovatelům pobývat v institucích sousedních států, a seznámit se takto eh, s právními systémy jiných zemí. Kromě eh, tohoto výměného programu, který běží od roku 2005, jsme zavedli ještě další oblasti výměny. Týká se to spolupráce s Evropským tribunálem pro lidská práva, s Evropským soudním dvorem a s Eurojustem pořádáme nejenom výměny, ale také studijní návštěvy, které nám umožní eh, soudním úředníkům eh, dát náhled eh, do fungování sesterských organizací. Požadavek ze stonského programu, který se nás týká, je ta část, která eh, volá pro jakémsi programu Erasmus pro eh, mladé eh, soudce a právníky. A de facto tento program by měl být spuštěn letos. Toto nám umožní posílit vazby mezi těmito lidmi, už v začátcích jejich kariér. Tímto programem se snažíme nejenom umožňovat lidem kontakt s fungováním právních systémů eh, v zemích, kde ti, které lidé mají možnost naštívit, ale také Eh, přinášejí sebou domů zkušenosti, o které se mohou dělit. Máme tady další programy, které se týkají eh, různých oblastí evropského práva, to jsou eh, to trestní právo, občanské právo a další. Je to možnost, jak se zapojovat do činností, které nyní už běží nějakých 8-9 let. A mm, na začátku byla spolupráce mezi portugalskými a rumunskými školami. Dnes eh, de facto už máme celkem 42 týmů se 23 zemí a z toho 21 je z členských zemí EU. EJTN e, již nějakou dobu e, poskytuje různé e, školící prostředky, jako třeba lingvistické semináře, semináře pro nové metody vzdělávání a tak dále. Současně s tím se snažíme o vytváření instrumentů, které umožní eh, znalost a používání evropského práva. Dva roky také již máme také prostředky pro eh, e-learning. Na jednotlivých stránkách jsou nyní čtyři kurzy. Když bych se měl vrátit na počátek, tak eh, taky trénujeme trenéry. Vytváříme platformy, na níž se scházejí trenéři z různých členských zemí a vyměňují si zkušenosti s různými školicími metodami a tak dále. Hlavní koncepty EJTN jsou eh, soudní úředníci z různých členských zemí, kteří ovšem mají stejný, stejné hodnoty. Dále využití evropského práva a hm, aplikace společné eh, soudní a justiční kultury. Ehm, používáme decentralizované pléno, plánování a decentralizované prováděním. Co to znamená v praxi? Decentralizované plánování je toto. My se snažíme schromažďovat nejlepší poznatky a zkušenosti z členských zemí, tak abychom mohli co nejlépe definovat potřeby a programy pro školení a také e, navrhujeme nezbytné metodiky jejich provádění. E, současně s tím e, žádáme decentralizovanou koncepci vzdělování, vzdělávání ve všech členských zemích, které se účastní. A to je ten hlavní důvod, proč v roku v roce 2012 se nám podařilo Eh, provádět školení v devíti různých zemích. No, co je třeba pro to, aby to fungovalo? Samozřejmě je třeba angažma a přesvědčení jít do toho ze strany institucí, s nimi spolupracujeme. Mimořádně důležité je také pokračující finanční podpora ze strany EU. Skutečnost je taková, že dnes eh, máme kontinuity takovou, že jsme se mohli spolehnout na eh, pokračování financování v letech 7 až 13. A samozřejmě naši klienti eh, to mají trošku obtížné, eh, jsou to že jo, soudci a vyšetřovatelé a ti se samozřejmě nemohou kdykoliv vzdálit ze svých pracovišť. Proto tedy eh, chceme-li plánovat eh, třeba na 2014, tak to už jsme museli začít v březnu letošního roku. Třeba eh, skutečně termíny jednotlivých seminářů se musí stanovit dobrý 20 měsíců předem. Čili aby tedy ti školící instituce, účastníci kursu a další organizátoři eh, mohli opravdu eh, pracovat, tak je třeba skutečně velká, velká přípravná práce. Evropský parlament eh, bude brzy rozhodovat o finanční výhledech léta 14 až 20. A doporučení EJTN, eh, e neodvážím se říci požadavek EJTN, eh, je, aby vše zůstalo při starém. To znamená, aby ten provozní grant, eh, tak jak byl na léta 2007 až 2013, zůstal, poněvadž se velmi osvědčil. Osvědčil se dokonale a podle našeho názoru tedy není třeba na něm cokoliv měnit. Kromě toho abychom mohli připravit to nejlepší eh, portfolio, eh, studujeme pečlivě potřeby členských zemí a také možnost eh, školitelů. Informace také poskytujeme prostřednictvím našich webových stránek a linků, které na nich jsou na naše partnery v členských zemích. Snažíme se usnadňovat přístup k těmto informacím a počítáme samozřejmě eh, s každou eh, školící institucí a její podporou pro náš sekretariát. Závěrem dovolte, abych uvedl několik čísel. Eh, Výměné programy, tak jak je žádal Evropský parlament, tak myslím, že Eh, je to dobré číslo. V roce 2012 jsme měli 1230 účastníků výměného programu. Pokud se týče našich školicích aktivit, to znamená mezinárodních, které se konají v členských zemích, tak zde máme číslo 2425 soudců a prokurátorů vyškolených v roce 12. Nicméně eh, to jsou pouze počty účastníků. Samozřejmě, že toto nějak nereflektuje obsah této činnosti. A abychom to napravili, tak máme takovou mapu, která možná není úplně snadno srozumitelná, ale najdete ji v té zprávě EJTN, eh, která vám byla rozdána. Tam eh, je jakýsi eh, podíl tréninkových dnů, což, což dává jaksi trošku lepší informaci. Asi by nebylo Eh, možná, že by bylo dobré si uvědomit, že eh, tady eh, máme ještě další objednávky podle požadavků z členských zemí a tady jsme měli dalších 1937 vyškolených, čili tím se dostáváme na zhruba na 4,5 tisíce. A Mm, tady máme ještě mapu eh, podle jednotlivých zemí. Já vám děkuji. Grazie. Děkuji. Děkuji Luisovi Pereirovi za velice důležité informace, které nám podal o činnosti eh, Evropské sítě pro vzdělávání soudců a státních zástupců. A především děkuji za příklady programu Erasmus pro soudce a e, v podstatě to i inicioval, u té iniciativy byl parlament. A i děkuji, že jste zmínil jedno téma, které často přehlížíme a které je dost e, podstatné pro evropskou kulturu, a to je otázka jazyků. Poněvadž Eh, soudci, právníci, to jsou takoví aristokraté kultury a eh, pro ně jazyky nejsou intelektuálně důležitým nástrojem. Což není pravda. Protože dnes eh, se masivně šíří společný jazyk, jeden v Evropě, a v podstatě mm, asi bez znalostí jazykových. Nikdy se nám nepodaří vybudovat společnou kulturu, protože si nebudeme rozumět. A to je velká překážka v Evropě. Sice je to bohatství, že máme tolik jazyků, ale to je problém. A pokud eh, tedy k mm, této otázce budeme přistupovat tedy prakticky, tak to překonáme, jinak ne. A druhá věc, nebo druhá otázka, to je otázka eh, training of trainers, tedy školení školitelů. A zde Pereira zdůraznil nutnost eh, plánování předem, planning in advance, což je velice eh, důležité, protože veškeré vzdělávání se musí předem dobře naplánovat a to se také i týká otázky tedy finančního plánování. Eh, Pereira ví velice dobře, i já jsem byl tedy zpravodajem pro program, tedy pro nařízení, kterým se eh, eh, zavádí finanční program na sedm let v oblasti výdajů v sektoru spravedlnosti v e EU, takže <clears throat> tehdy jsme hodně o tomto diskutovali a já myslím, že teď už se to konečně pozitivně vyřešilo. Také i děkuji za statistiky, které jste nám předal. A jak vidíte, je zde takový most mezi tím, co navrhuje Ruth Winter, který hovoří o úsporách, o mm, maximálnímu počtu, maximálnímu záběru, eh, aby se to dostalo ke všem zainteresovaným. A to v podstatě i je v souladu s tím, co říkal Pereira. Což nás se přivádí k dalšímu příspěvku Emanuela Krabita z DG Justice. Je velice důležité, aby téma, které bylo zde zvoleno, tedy Justice Scoreboard, a to jsem zmínil na začátku vlastně, je důležité, aby to také byla součást vzdělávání a legislativy. Tedy jakým způsobem vlastně Eh, dostaneme konkrétní vizi o implementaci. A to je právě tento scoreboard. Takže slovo má Emanuel Krebit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že jste mě pozvali, poněvadž to je příležitost vést dialog s národními parlamenty na téma, které především zajímá členské státy, poněvadž jde o fungování jejich systému justice. Tento dokument, který byl předložen, a další vytisky si můžete opatřit tam na stole. Tak to je materiál, jehož cílem je pomoci členským státům zlepšit eh, systémy, eh, národní systémy soudnictví. Je to dokument, který poskytuje srovnatelné nebo porovnatelné údaje, mm, které se týkají určitých parametrů eh, justičních systémů a především se to týká otázky nezávislosti soudnictví, kvality a efektivity soudnictví. Proč komise se rozhodla, že vytvoří takový dokument? Důvod je jednoduchý, a to efektivita eh, národních systémů soudnictví je eh, nezbytný parametr pro fungování celé Evropské unie a její rozvoj. Je to nezbytný předpoklad, poněvadž eh, efektivita systému soudnictví je něco, co v podstatě je důležité proto, aby eh, veškeré normy, které desetiletí vytváříme, měly nějaký efekt, účinek. A eh, v podstatě máme zde i listinu základních eh, práv, článek 47, který nám říká, že každá osoba má svá práva zaručená v evropské legislativě a pokud tato práva byla porušena, tak má právo na efektivní přístup k justici a domáhat se nápravy. Takže efektivní opravný prostředek, to je jedno ze základních práv, domáhat se spravedlnosti. A když národní soudce aplikuje nějakou směrnici v oblasti ochrany spotřebitele nebo v oblasti eh, životního prostředí, farmaceutických výrobků, vnitřního trhu, tak v podstatě vystupuje jedna jako evropský soudce. Tak, takže v našem společném zájmu zajistit, aby systémy soudnictví fungovaly efektivně a aby byly kvalitní. To znamená, aby veškeré tyto normy, které jsme již po dlouhou dobu přijímali zde v EU, tak aby byly účinné. A to je důležité i pro vzájemnou důvěru. A je to důležité i pro rozvoj nástrojů, které se opírají o vzájemnou důvěru. A proto musíme mít eh, údaje, eh, která, které nám porovnávají systémy soudnictví, protože to eh, posiluje tuto důvěru. A také i, co je determinující a v podstatě, co nás vedlo k této iniciativě, je to, že tyto parametry musíme znát proto, abychom zajistili růst, ekonomický růst. Jak víte, to je priorita dnes. Tento dokument, tato iniciativa je iniciativa, která má umožnit abychom vlastně vdechli život evropskému semestru, což eh, je součást ekonomické politické koordinace v EU a v rámci evropského semestru se hovoří i o reformě národních systémů soudnictví, což je jedna z priorit. Kvalita nezávislost a efektivita systému justice, tedy soudnictví, to je jasný cíl, který i byl deklarován v rámci evropského semestru. A proto, abychom realizovali tuto prioritu, tak musíme mít porovnatelné podklady, informace, systematické informace, které nám umožní vyhodnotit eh, objektivně na základě faktů vyhodnotit situaci a v některých případě v některých případech i eh, některým členským státům předat doporučení a povzbudit, povzbudit je k tomu, aby zlepšili fungování soudnictví. V roce 2012 to bylo šest států, eh, kterým jsme předali doporučení zlepšit eh, mm, systémy soudnictví. V roce 2010 29. Eh, eh, jsme to, eh, tedy tento rok, pardon, jsme předali i tato doporučení deseti členským státům, aby zlepšili buď efektivitu nebo kvalitu. Scoreboard, Justice Scoreboard, to je takový nástroj, který má umožnit tedy vytvořit takovou databázi údajů, eh, proto abychom mohli analyzovat stav soudnictví v jednotlivých členských státech, a to v rámci evropského semestru. Jak je konkrétní obsah eh, tohoto prvního výtisku EU Justice Scoreboard, eh, který vydáváme v roce 2013? Obecně bychom měli vysvětlit, že jsme se zaměřili na fungování obchodního občanského, tedy civilního a správního soudnictví. Takže mm, zde jsme eh, se nezabývali eh, trestní justicí. Je také důležité pochopit, že jsme použili celou řadu různých ukazatelů, které můžeme se skupit do tří hlavních souborů. První soubor to jsou ukazatele, které se týkají rychlosti řízení, soudních řízení. Zde používáme eh, údaje, které dostáváme z výboru Rady Evropy, který již 10 let pracuje na této věci a eh, týká se to především délky řízení a eh, týká se to tedy nápadu věcí, které byly nevyřešeny a tedy přetíženosti soudu. A druhý ukazatel, druhý soubor, to je kvalita Eh, kvalita. kvalita. Zde eh, ukazatele kvality v justici, v soudnictví, to je komplikovaná věc. Takže jsme se pokusili vzít ukazatele, eh, které jsou jaksi takové subsidiární, které Eh, povzbuzují nebo zvyšují tu kvalitu a jako je třeba vzdělávání, takže ukazatel vzdělávání. Proto naleznete celou řadu grafů s údaji, které přispívají ke kvalitě, jako třeba vzdělávání, školení nebo používání informačních technologií například, ať je to při řízení zprávě soudů, nebo ať je to ve vztazích mezi soudem a účastníky řízení. Máme další ukazatele kvality, jako metody vyhodnocování, a tedy ptáme se, zda v členských státech existují systémy eh, monitoringu a vyhodnocování činnosti soudů a také eh, eh, zdroj, finančních a lidských zdrojů. Třetí soubor ukazatelů, eh, které jsme použili, to jsou ukazatele nezávislosti. Nezávislost soudnictví. Zde jsme použili ukazatele, které se týkají toho, jak lidé vnímají nezávislost soudnictví. Eh, povšimli jsme si, že nyní je těžké nalézt ukazatele, které by se týkaly reálné strukturální nezávislosti, ale existují určité informace o tom, jak lidé nezávislost vnímají, vnímání nezávislosti. Takže jsme použili ukazatel, který vypracovalo World Economic Forum a další ukazatel je z World Justice Project, což jsou velice zajímavé ukazatele, poněvadž v judikatuře soudu Eh, to, jak se jeví nezávislost, vnímání nezávislosti, to je něco, to je prvek, se kterým pracuje jak náš, tedy Lucemburský soud, tak i Štrasburský soud. Když se podíváte na tento dokument, tak eh, je těžké říci, eh, kdo je ten nejlepší a kdo je ten nejhorší. A to je úmyslem. Cílem této tabulky není nějaká soutěž krásy, nebo eh, globálně tedy vytvořit nějaké, nějaké tedy eh, seřazení podle toho, kdo je nejlepší, kdo je nejhorší. Ne, samozřejmě výklad eh, mm, těchto údajů je třeba velice relativizovat, protože třeba v některé zemi, pokud je o civilní věci, tak tam třeba si, pokud je o lhuty, ta země vede dobře, ale ve správních věcech nikoliv. Některá země třeba dobře využívá technologie a na druhé straně má mm, třeba problémy, není příliš dobrá, pokud jde o e, vyřizování e, e, nápadu věcí u soudu. Takže tento graf nám ukazuje, jak složité je ve formě tabulky popsat fungování systému soudnictví v členských státech. Pokud jde o průtahy řízení, zde jsou velké rozdíly. To jasně vyplývá ze všech grafů, to znamená třetina členských států eh, má délku řízení, která je minimálně dvakrát delší než většina členských států. Eh, pokud jde o informační technologie. Zde také vidíme velké rozdíly. Někdy jsou to komplikované situace. Můžete mít zemi, která třeba má velice dobré parametry, pokud je o využívání informačních technologií, pokud je o zprávu soudů, ale zároveň nevyužívá dobře tyto technologie v komunikaci s advokáty či účastníky řízení. Takže to je to jsou tedy grafy, které nám ukazují velké rozdíly eh, v jednotlivých státech. Samozřejmě tyto grafy neznamenají, že automaticky je třeba z toho vyvozovat nějaké pevné závěry. Ne, je třeba k tomu přistupovat skromně, pokorně, eh, pokorně třeba přistupovat k výkladu těchto parametrů. Je to spíš výzva jít za ty parametry, když třeba nějaký členský stát si špatně vede v řadě ukazatelů, tak je třeba si položit otázku, co zatím je. Opakuji, je to nástroj, který má pomoci členským státům, aby si udělali takové srovnání, dost hluboké srovnání a mm, zamysleli se nad důvody, eh, které jsou za určitými nepříliš dobrými výsledky. A pokud jde o komisi, tak v rámci evropského semestru tato tabulka to je důležitý podklad pro eh, dialog s členskými státy, abychom případně těm členským státům mohli hm, předat určitá doporučení. A nyní pár slov k budoucnosti. EU Justice Scoreboard. To je nástroj, který se vyvíjí. Jde o to, aby se vyvíjel. Chceme ho vypracovávat, rozpracovávat, eh, pokud jde o oblasti, kterých se bude týkat. Nyní, jak jsem řekl, v zásadě jde o civilní, obchodní a správní soudnictví. Je třeba ho rozšířit případně i na další oblasti a také i je třeba rozšiřovat ukazatele. Například, jak jsem řekl, pokud jde o nezávislost, zde skutečně ještě je hodně práce před námi. My jsme Eh, tuto práci prováděli spolu se soudy, eh, s nejvyššími eh, soudními instancemi, s se soudy vyšších i nižších instancí. Zde těch sítí existuje několik v EU a snažíme se spolu s nimi získat informace o nezávislosti, strukturální nezávislosti soudnictví, soudního systému. Také i chceme i provádět studie v terénu, e, protože statistiky, které předkládáme, to jsou matematické průměry a v takových e, studiích z terénu bychom mohli doladit e, tyto statistiky a zjistit, jaké problémy případně existují ve fungování konkrétních soudů. Závěrem bych řekl, že co je zajímavé na této iniciativě, je, že to je projev naší vůle, tedy vůle komise, lépe pochopit, co se děje v terénu. Po dlouhou dobu Evropská komise a evropské instituce produkovaly normy, evropské normy. Produkovali jsme normy a nyní prostřednictvím evropského semestru nebo prostřednictvím takovýchto iniciativ se snažíme lépe pochopit, co se s těmi normami děje v terénu. A v podstatě, jaký je rozdíl mezi nějak nějakým krásným legislativním aktem na papíře a efektivním uplatňováním práv občanů. Takže to se snažíme teď pochopit a zavést. To znamená, snažíme se teď investovat do toho, abychom pochopili, co se děje v terénu v členských státech a jak to vnímají všechny dotčené strany. E, to je důležitý vývoj a stejně jako vzdělávání soudců a státních zástupců, tak toto je také způsob, jak pochopit, uchopit e, e, komplexnost aplikace evropských norem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci a i e, děkuji tedy pane Krabí. Domnívám se, že myšlenka této Justice Scoreboard to je vynikající myšlenka. Ano, upřímně eh, myšlenka tedy zjistit, co se děje v terénu, jak je, vypadá praxe v naší společnosti, eh, jak to je tedy s těmi normami v praxi. To je dnes nezbytná věc. Mít tedy srovnatelné údaje, mít moci si provádět eh, komparativní studie a porovnávat e, kvalitu, nezávislost a tak dále. To jsou samozřejmě velice významné parametry, které třeba znát a bohužel musíme říci, že v e, demokratické Evropě existují určité země, kde pořád ještě mají problémy s nezávislostí soudů. A v podstatě i náš parlament tedy intervenoval na příkladu Maďarska. Já se omlouvám, lituji, že to tady musím říci, ale já myslím, že jsme tady na tom správném místě, abychom řekli jasně, že zde jsou problémy s nezávislostí a potom ještě i další se to týkalo. Eh, eh, na další jsme poukázali třeba, co se týče kvality. Potom ta myšlenka, která se týká vzdělávání. To znamená, zde jsou určité nové nápady ohledně vzdělávání. A mm, zde jde o to šířit Eh, tedy i eh, to povědomí o tom, že každý se musí sebe vzdělávat, eh, pokud působí v soudnictví, takže to jde ruku v ruce s tím. A máme zde objektivní údaje, průtahy řízení. To je přece objektivní údaj, to jsou fakta. Ale dnes máme i problémy, které se týkají, a to jsem právě se chtěl zeptat pana Krabita, kromě těch tří parametrů, které jste zmínil, určitě ty jsou nejdůležitější, ale my eh, v posledních měsících si klademe tuto otázku a to eh, vyhodnocení prvních let eh, Stockholmského programu ve třech výborech. To proběhlo Libe, Jury a Avko tak zde tyto tři dotčené výbory se připravují na zasedání, které proběhne brzy, tedy v červenci. A zde bych skutečně chtěl poukázat na jeden fakt. Existují ještě další prvky, další parametry, které poukazují na to, že v terénu je problematické implementovat normy. A často to vyplývá ze samé povahy norem, které produkujeme. A my zde máme impact assessment, různé hodnocení dopadu, které máme. A e, často panuje taková představa, že snad zákonodárce ví předem, jaký bude výsledek, ale často ne. Často nevíme, jaký to bude mít reálný dopad. A protože existují, e, e, celá, existuje celá řada různých důvodů, které to ovlivňují, jako povaha samotné společnosti a tady eh, eh, eh, my jako zákondárce často vidíme tu normu příliš abstraktně. A, hm, takže proto hm, tento dokument scoreboard může být užitečný a proto by bylo vhodné, abychom i rozšířili parametry tohoto porovnávání. A zde zde tedy nyní nás čekají vstupy zástupců národních parlamentů. Na seznamu mám tři žádosti o slovo již. A, takže bych velice rád, abychom dodrželi čas, takže já dám slovo nyní Ricardovi Rodriguezovi, který zastupuje Portugal, portugalský parlament. A rád bych se tedy zeptal teď eh, ostatních, zdali někdo ještě by chtěl slovo, takže prosím, když má někdo zájem, tak bych rád, abyste se přihlásili, abych vás napsal na seznam. Takže nejprve ale má slovo Ricardo Rodriguez. Obrigado, senhor president, Falarei em português. Um Děkuji, budu mluvit portugalsky. Je mi potěšením se tady s vámi dnes odpoledne setkávat. Setkání eh, poslanců Národních a Evropského parlamentu jsou naprosto zásadní pro další pokrok a to i v problematice dalšího rozvoje evropské soudní kultury. Žijeme ve světě, kde se lidé mohou svobodně pohybovat, chceme mít společný trh pro všechny evropské občany a samozřejmě, až k tomu dojde, bude to mít své dopady i na legislativu. Parlament a komise by měly mít schopnost tedy vypracovávat eh, legislativu, ale často je to až příliš mnoho návrhů a pak je problém s jejich aplikací. To jsme ostatně slyšeli ve všech těch eh, užitečných vystoupeních na začátku našeho zasedání. Také je třeba neustále informovat naše občany o tom, co se vlastně děje. Informovat i ty, kteří působí v praxi u soudů, advokáty a tak dále. Ti musí vědět, jaká jsou práva jejich klientů. A to tady eh, navazuje na tu myšlenku, která tady už padla, totiž myšlenku eh, dalšího vzdělávání eh, a odborné přípravy pro všechny, kdo praktikují v této oblasti. Toto je třeba organizovat nejenom z logistického hlediska, ale také třeba, aby školící personál sám byl dostatečně vyškolen. Dnes jsme například viděli, že platí eh, svým způsobem kontradiktorní přístup k legislativním aktům. To rozhodně není žádoucí pro evropské občany, aby tedy členské státy rozhodovaly různě ve stejné věci podle státu. Proto je třeba zajistit jednotné pojímání legislativy ze strany lidí. A tím se dostávám ke své otázce. Když jsem poslouchal pana Luise Pereiru, slyšel jsem určitou obavy, obavu z toho, jak to bude vypadat dál s odbornou přípravou. A s kontinuitou této odborné přípravy. I když náš předseda pan Berlingue hovořil o financování eh, školení, já jsem přesto měl určité obavy. Protože tyto tréninkové aktivity jsou samozřejmě velmi důležité. A občan když si není jist, jak si vykládat eh, nějakou právní záležitost, se může obrátit na právníka, ale co pak má udělat soudce či jiný odborník, kde ten má hledat znalosti. Proto potřebujeme detailní eh, povědomí o evropské legislativě a proto je odborná příprava tak důležitá. Já respondo so já bych hned zareagoval na tu poslední poznámku vaší. Já jsem pochopil, že byla určena mě, protože jsem zpravodajem. Nejsem tím, kdo rozhoduje. Takže návrh eh, tedy do sedmiletého finančního programu, tedy zahrnout toto, to bylo přijato, ano, samozřejmě, ale stejně jako u ostatních kapitol rozpočtu zatím není rozhodnuto, jaká částka bude vyčleněna v každém finančním období, tedy na justici, protože to zatím tedy není rozhodnuto, ale určitě eh, se tam plánují finanční prostředky a bude to tedy zakotveno ve finančním programu, ale potom to bude záviset eh, na jednání eh, s komisí, tedy na tom, že bude třeba tedy předkládat ty žádosti o čerpání, ale potom se to bude v praxi vyhodnocovat konkrétně podle jednotlivých podání. A nyní má slovo pan Míša Severinský z Polska z polského parlamentu. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z názvu tohoto panelu odvodil, poté co jsme si vyslechli celou řadu zajímavých vystoupení, že tu hovoříme o odborné přípravě která přispěje k rozvoji evropské soudní kultury. Ale pak je tu ještě další aspekt soudní kultury v Evropě, nebo v širším smyslu legislativní kultury Já mám dlouholeté zkušenosti jako profesor práva. A musím říct, že už tu evropskou právní kulturu nenazírám jako jednotnou. Chybí nám ta jednotná osa, jednotný základ, jednotná myšlenka toho, co je evropská legislativa. Možná je to trochu dramatické prohlášení, ale já myslím, že je pravdivé. Například legislátor, právník a soudce se neschodou ani na těch základních termínech, jako je lidská důstojnost, lidská práva a podobně. Vnímání těchto termínů je diferenciované nebo vymezení toho, kde začíná lidské, lidský život v případě eh, potratu, v případě eutanázie, v případě oplodnění in vitro, když žádáme o povolení provádět experimenty na lidských a zvířecích embryích. Tady všude se naše názory liší. Vycházíme z různých koncepcí, z různých definic i některé klasické koncepty jako svrchovanost, majetek, nejsou chápány stejně. Takže i ty základní myšlenky a definice, základní pro naši evropskou právní kulturu, se nám rozpadají. Nebo dokonce jsou zničeny, řekl bych. Takže když se ptáme na zlepšení, na další rozvoj právní kultury, musíme se klást otázku, zdali bychom naše snahy neměli omezit tak, abychom připravili dobře vyškolené rozhočí v právu. A nesmíme také zapomínat na to, že soudci jsou lidské bytosti a nedá se od nich čekat, že budou slepě aplikovat právo. Oni jej také interpretují. A řeší přitom tedy určité morální koncepce a e, základní právní koncepce. Děkuji. Caro collega, io sento il... Kolego, já cítím potřebu se vyjádřit. Molto rilevante. K tomuto velice relevantnímu problému. Ano, zde byla, bylo takové období v podstatě, kdy v té Evropě ještě existovalo otroctví a Aristoteles ten eh, v podstatě vytvořil základy právní kultury a i on byl přesvědčen o tom, že otroctví je normální vhodná věc. A takže vidíte, v době Aristotela tedy ta právní kultura byla trochu jiná a on vlastně vytvořil základy naší kultury a on byl pro otroctví. Potom i bylo období feudalismu, kdy feudál, eh, ten vytvářel tedy eh, tu organizaci všeho a potom všichni občané najednou získali rovnost, rovnost před zákonem. Takže něco se stalo habeas corpus nebo francouzská revoluce. Ano, a potom je tady koncepce suverenity. Což ve středověku téměř neexistovalo. Na, stejném, na stejném území jste měli dvě mocnosti například. A až moderní stát vytvořil suverenitu jako takovou, to znamená něco, co patřilo tomu suverénovi, tedy v tom božském slova smyslu, a tím suverénem se stal potom lid. Takže to jsou koncepce, které se vyvíjejí spolu s historií. A my nyní eh, jsme vlastně součástí historického momentu, eh, protože přišel ten cyklon, cyklon globalizace a modernizace. A vlastně i se eh, vytvořil takový režim institucí, nebo já bych řekl regiment institucí, fascinující regiment institucí, tedy společenství, což vlastně není stát, ale má svoji administrativu, má svoje instituce v podstatě. Normálně žádná státní zpráva bez státu neexistuje a tady my nemáme stát a máme přitom zprávu. A my bychom ale chtěli eh, tedy společenství, ale nechceme stát, takže koncepce se vyvíjejí. To je velice fascinující tato doba. A vlastně, jak jsem řekl, jsme na křižovatce, je to ten melting point. A kdy v podstatě ještě máme určité představy z minulosti, které přežívají a vyvíjejí se. A vznikají nové myšlenky. Demokracie v Unii také i se vyvíjela tak, že dozrály určité principy, na kterých jsme se všichni shodli. A to je tedy mm, skromný názor dalšího profesora práva a nejenom tedy poslance. A já si myslím, že touto tematikou se musíme zabývat a protože jsme všichni fascinováni tím, co je nové a tou novostí všeho. A dnešní diskuze je toho příkladem. To znamená, zde vidíme, že když eh, budeme vnášet a přinášet různorodost eh, názorů a myšlenek, tak to je to, z čeho vzniká vše, co je nové. A nyní bych dal slovo kolegovi Andreasovi Mapuridesovi, já nevím, zda jsem to dobře vyslovil, ten zde zastupuje Kypr. Mě χαρά to, είπατε κύριε Πρόεδρε. Ήθελα na μιλήσω já ty díky mu empiria. Já bych chtěl říct něco ze své osobní zkušenosti. Άσκησης επαγγέλματος to jsou... Když jsem v roce 1981 získal první licenci eh, k tomu, abych mohl fungovat eh, eh, mohl fungovat tedy jako právník, tak byl to šok, protože všechno to, co jsme se učili na univerzitách v 70. letech, to už neplatí. My jsme v úplně novém prostředí, prošli jsme postupným vývojem myšlenky Evropy, sjednocování Evropy. A dnes hovoříme o zbližování zákonů, vzájemné uznávání a naplňování právní rozhodnutí, společných eh, právních orgánech a institucích. A samozřejmě nejlepšími asimilátory těchto myšlenek jsou mladí. Moje země, Kypr, stejně tak jako všechny ostatní země, eh, aby tedy mohli si školit mladé lidi v zákoně, musí tito mladí lidé pracovat nejdříve pro staršího právního kolegu, ten jim dá práci a zároveň eh, se mohou zabývat otázkami, které se potom týkají evropského práva. A to potom může rozhodovat o tom, eh, jestli dostanou sami licenci k samostatné činnosti. Tedy znalost evropského práva by měla být zásadní. My jsme se kdysi učili a eh, četli jsme spoustu knih, abychom to nové právní prostředí byli schopni eh, pojmout. Já si Vzpomínám na ten hrozný zmatek po roce 2004, kdy Kypr vstoupil do Evropské unie a my právníci jsme se snažili pochopit a vstřebat článek 234 eh, a nyní 77. My jsme museli předávat eh, věci eh, k Evropskému soudnímu dvoru, vznášet předběžné otázky. Vzdělávání právníků a soudců je celoživotní záležitost, ale my se nyní soustředujeme na ty mladé právníky, na mladé soudce, protože to jsou ti, kteří se vyznají v digitálních technologiích a v nových institucích, jsou to právě oni, kteří to převezmou a posunou věci dále eh, v nadcházejícím století. Eh, Děkuji. Děkuji eh, kolegovi Mapulidesovi za to, co řekl, poněvadž já zcela souhlasím s tím, že v této oblasti, to znamená profesního vzdělávání, já bych řekl obohacování eh, eh, odborníků, kteří působí v oblasti justice, tedy eh, soudců, státních zástupců, advokátů a tak dále, tak velkou pozornost především musíme věnovat těm mladým, tedy těm čekatelům, kteří teprve vstupují do profese. Eh, britský systém je jiný, ale kontinentálně je takový, když někdo chce vstoupit eh, do stavu soudnického, tak nejprve je čekatelem a, eh, a potom musí se ještě dále vzdělávat. A zde by bylo velice vhodné tedy právě věnovat pozornost především těmto mladým, kteří vstupují do profese. A poslední, kdo chce slovo, to je poslanec z mé země, tedy z Itálie, Vito Krými. Vito Krými. Takže já jsem Evropán, ale také velký Ital, tak prosím. Děkuji. Já bych chtěl zde jako příklad eh, říct, jaká je italská zkušenost. Určitě to zná i kolega Berlinguer. V Itálii vzdělávání má pod sebou nejvyšší soudcovská rada, která vytvořila i svoji vlastní školu. A také i eh, působí decentralizovaně. To znamená, že eh, u každého odvolacího soudu existují soudci, kteří mají na starosti tuto toto decentralizované vzdělávání. Za poslední rok eh, hm, zde eh, tito soudci eh, byli vyčleněni na civilní oblast, trestní oblast a i nyní k ním se přidali noví pro komunitární právo. Takže to je krok vpřed. Ještě bych měl říci, abyste věděli, že účast ze strany italských soudců je skutečně velice malá, pokud je v evropské síti, tedy mm, početně řečeno kvalitativně vysoká samozřejmě, protože ten, kdo se věnuje tomu školení ostatních, tak to dělá s velkým zájmem, ale početně je to velice malé já si myslím, že bychom měli zavést, já hovořím zde o italské zkušenosti, ale možná, že eh, to bude podobná zkušenost i jinde, měli bychom zavést eh, takové mechanismy povinnosti nebo eh, povinného hodnocení toho, jak kdo se vzdělává a podle toho by se měla vyvíjet ta kariéra hmm. Eh, především tedy by mělo jít o vzdělávání v evropském právu, které by se takto mělo sledovat. A dále informační sítě a kulturní výměny, výměny a ty sítě mezi eh, různými profesemi v oblasti justice, tak zde je mm, potřeba udělat rozdíl mezi dvěmi eh, vzdělávacími úrovněmi, které jsou velice podstatné. To, co zde chybí, je právě ale úroveň, která by se týkala občanů, protože i občan by měl dobře znát svá práva eh, a měl by snadno eh, se moci dopátrat těchto informací mm, z nějakého tedy zdroje, který ale jaksi má svoji jaksi autoritu, který je, eh, který je jistý, ne jenom někde na Google si něco vyhledat podle klíčových slov. Takže i tyto informace by měly být k dispozici občanům, tedy nejenom vzdělávat a dělat osvětu u odborníků, u soudců a tak dále, ale i občané by měli mít k tomuto přístup. A teď bych navázal na polského kolegu a dovol, dovolte, abych tomu také něco řekl. I když pan Berlingber již odpověděl a já s ním souhlasím. Zde bylo řečeno, nebo padla určitá otázka, důležitá otázka a to se týká rozdílu mezi, rozdílu mezi kulturami, právními kulturami v členských státech, ale e, zde mm, ve skutečnosti si myslím, že e, je to je tady něco, co bychom měli e, budovat, tedy něco, co by bylo společného a takže zde nás čeká velká cesta. Evropská, tedy e, soudní kultura, ta by se nemoh- neměla zastavit pouze na e, té úrovni, že bychom e, vzdělávali v tom, jak aplikovat vnitrostátní předpisy či evropské předpisy. Tady by to skončit nemělo, ale měli bychom také dělat osvětu a vzdělávat v těch základních hodnotách, eh, které jsou základem pro právo jako takové, eh, pro evropské právo například eh, i pro mm, právo členských států, protože my, Unie, my nejsme pouze Unie ekonomická, ale my jsme i Unie práva. Děkuji, děkuji kolegovi Krymy, děkuji mu skutečně řele, především proto, že e, se zmínil o decentralizovaném vzdělávání a hovořil o tématu povinnosti, o hodnotách, s tím souhlasím. Nejvyšší soudcovská rada v Itálii ta odsouhlasila návrh e, European Gaius se to jmenuje a právě zde se inspirovala zkušeností z Eurinfra, to je zkušenost z Holandska, o které jsme dnes zde slyšeli právě od Ruda Wintera v prvním příspěvku. Ale čeká nás ještě hodně práce. jedna věc, kterou vy jste zmínil a mm, mm, mm, která mě zaujala, to je tato koncepce a to vzdělávat nebo eh, vychovávat eh, v soudní kultuře, to neznamená pouze profesní vzdělávání. To je velice důležité, ano, ale znamená to i vychovávat eh, v takových základních věcech i občany. To znamená eh, šířit i to povědomí o evropském občanství, protože skutečně já se domnívám, že jeden z důvodů, proč máme problémy s implementací, s aplikací a asi možná to náš scoreboard neobjevil, je to, že občané nevědí, jaké jsou výhody, které mohou získat právě díky evropským normám. Oni nevědí jaká práva jim zakládají evropské normy. A tudíž se nemohou ani obracet na justici. A tady tedy je třeba hodně dělat, eh, takže nejprve samozřejmě vychovávat, vzdělávat soudce a poté občany. A to tedy je třeba se eh, i podívat směrem k občanům. A eh, to chtěl i říct kolega Krimi. To musíme vzít do úvahy. A teď bych se chtěl obrátit na panelisty. Zdali chtějí také něco říci, pár slov. Thank you, Mr. President. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já se specializuji na informace a přístupnost informací o evropském právu a proto jsem si s velkou chutí vyslechl úvahy o tom, jak zpřístupnit evropské právo občanům. Protože evropské právo tady není kvůli profesionálům, je dobré, když profesionálové dělají svoji práci, ale teprve občané vlastně z toho mají ten plný užitek. A já bych ještě rád řekl, že ta situace není tak černá, jak si ji možná představujeme. A celá řada evropské legislativy byla implementována formou transpozice do národní legislativy. To znamená, že vlastně ti národní soudci nevědomky aplikují unijní právo a v 80% případů to rozhodně neškodí. Ale pak je tu ta okrajová oblast, eh, kde eh, jde o různé specializace a kde samozřejmě lze těžit eh, z té odborné znalosti. A proto jsem také řekla ve své prezentaci, že by bylo dobré, aby ten portál Komise e-Justice byl k dispozici veřejnosti. Děkuji. Luis, do you want to say something? Se me permitem, a minha língua materna na resposta. Budu zase hovořit svým rodným jazykem. Problematika budoucnosti odborné přípravy. To bude logický vyplývat z toho, jaké systémy si nadefinujeme, jakými pravomocemi je vybavíme. A doufáme, že je nastavíme tak, aby nebylo třeba je neustále aktualizovat. Představte se to jako hard disk, do kterého je třeba teprve vyrít ty informace. tedy ty formální znalosti zákona, potom znalosti o tom, jak jej aplikovat, potom najít tu vhodnou úroveň. na které ten úkol provádět a najít proto vhodného člověka. Pokud je o mezinárodní úroveň, tady jsem velmi potěšen tím, co tu řekl pan předseda o tom, co v tomto ohledu dělá parlament. Pokud jde o financování sítě, pomoc s financováním sítě, a já jsem si jist, že komise celou práci dovede úspěšně do konce. Pokud je o evropskou soudní kulturu, Možná, že jsme byli až příliš nároční tam, kde jde o definice. Soudce samozřejmě vždycky musí dodržovat zákon, formálně jej také aplikovat, ale vždycky je třeba vzít úvahu i morální aspekty, které jsou vlastně také jedním ze základních systémů, základních pilířů systému práva v Evropě. A to ostatně soudce vždy dělá. A vychází tedy přitom ze základu evropské kultury. Just uh, two... Děkuji. Jenom dvě takové stručné připomínky. Aha, pokud je o ten scoreboard, a to, jak jej stáhnout i na další typy aktivit. Myslím si, že tady vlastně nemusíme rozlišovat podle typu legislativy, na které to lze uplatnit, což je vlastně kouzlo této legislativy, protože poprvé máme systematický přístup k hodnocení toho, jak ten národní systém soudnictví funguje, bez ohledu na to, jaká, jaký typ evropského práva je aplikovatelný, ať už je to nařízení nebo směrnice a podobně. Uh, Čili pře, tedy přehodnocení stávajících evropských nástrojů je důležité, nicméně ve chvíli, kdy chceme lépe pochopit to, jak funguje systém soudnictví, musíme přijít i s ostatními parametry a indikátory. Například letos jsme probírali problematiku povinného odborného školení soudců, to, co je nepovinné, to je něco jiného, k tomu bychom rádi měli víc informací. A konečně, pokud jde o to, jak se liší ty koncepce a definice, jaká je tu diverzita, je eh, jasné, že pokud chcete mít srovnatelné informace, první překážkou je tedy ta námitka vždy jde ale o úplně jiný právní a soudní systém. Jak to chcete srovnávat? ale ve skutečnosti je vždycky možné najít něco společného. Například problematika délky soudního řízení. Možná, že ty právní postupy se liší, ale vždycky je možné odvodit nějaké indikátory. Musíme si dát pozor na to, jak interpretujeme data, to ano, ale vždycky je možné najít tedy nějaký společný základ pro další srovnávání. Jenom musíme být opatrní tam, kde jde o interpretaci dat. A ty indikátory, které používáme v roce 2013, jsou indikátory společného zájmu. Délka trvání řízení, to, jak je pojímána nezávislost, to zdali dochází k odbornému vyškolení soudců. To znamená, že tady máme společné zájmy a vždycky je možné postoupit ku předu, i když ty koncepty, ty definice nejsou stejné. A nechceme vytvářet uniformní systém, přesto máme možnost vytvořit evropský systém z současného respektování té diverzity, která existuje. Máme proto základ v Evropské smlouvě s trochou představivosti a tvořivosti je to jistě možné. Děkuji. Já bych chtěla skutečně vyjádřit velkou spokojenost s výsledky tohoto bloku a chci poděkovat našim třem panelistům, kteří přispěli svými příspěvky a naše představa o evropské soudní kultuře skutečně eh, mm, udělala velký krok i díky dnešní diskuzi chci i poděkovat národním eh, parlamentům jejich zástupcům a i bych chtěl požádat předsedu výboru Libe Evropského parlamentu, pana profesora Lopese Aguilara, aby také se vyjádřil závěrem. Děkuji, milí příteli, kolego Berlingueri. Chci poděkovat všem. Můžete mi prostě uzavřít tuto část jednání této meziparlamentní konference, která probíhá celý den, tím, že poděkuji všem panelistům, z dopoledního zasedání, kdy jsme řešili problematiku Europolu a Eurojustu, myšlenku založení úřadu samostatného evropského státního zástupce, koncepci spolupráce ve věcech trestních, harmonizace a aproximaci evropského trestního práva. V tomto ohledu je úloha Evropského parlamentu velmi relevantní a je na čase, abychom se to všichni uvědomili, co to vlastně ve skutečnosti znamená, protože to je jedna z úvah eh, nebo jeden tady z těch konceptů, koncepcí, ke kterým často pořádáme mezi parlamentní konference, tedy především mám tím na mysli to téma evropské justice. Co je důležité v této diskuzi je skutečnost, že myšlenka Evropy bývala v minulosti často prosazována eh, chybně zvolenými prostředky, eh, dobyvatelskou politikou, expanzí nacionalismu, což vežlo ke krve prolití eh, také formou občanských válek na evropské půdě. Po celé Evropě. Opakovaně. To byly tedy ty chybné prostředky, ale my jsme konečně našli nástroj, který funguje. Je to právo. A mělo by být demokratické. Měli bychom tedy zapojit občany, a naplnit tu myšlenku práva skutečným obsahem. To znamená, že musíme zapojit celou právní profesi a také soudce různých instancí, e, státní zástupce různých instancí ze všech členských států. Je tedy třeba tuto skupinu lidí zapojit Musíme se snažit je oslovit a ze všech sil se snažit a to tedy v zájmu politické dimenze, i v zájmu vytvoření toho jednotného evropského prostoru práva a soudnictví. To znamená, že naše snahy vytvořit jednotnou evropskou eh, kulturu spravedlnosti musí překonat eh, potíže ve formě eh, různých jazyků, různých technických detailů právních systémů. Nejde jenom o to rodinné právo, to zdali tady používáme běžné kontinentální právo nebo zvykové právo a podobně. Ty právní systémy členských států se výrazně liší, rozhodně nedochází k přesahu, takže musíme řešit nejenom e, problémy technické povahy, ale také určitou politickou neochotu přecházet s nějakým novým právním rámcem, ale já si myslím, že to je nezbytné. a je tedy důležité, aby v tomto ohledu národní parlamenty a Evropský parlament spolupracovali a vytvářeli například ten nový rámec trestního práva pro celou Evropu. Případně přišel s novými parametry fungování e, soudní kultury. European uh, judicial system Uh, a tím tedy byl položen základ skutečně jednotného evropského soudního systému. A byl tím umožněn přístup ke spravedlnosti, například i tím, že založíme úřad evropského státního zástupce. Prostě je to spousta práce, která bude potřeba, aby se tohoto cíle podařilo naplnit a já myslím, že postupujeme správně. Když se scházíme, a uvědomujeme si, že je třeba spolupracovat. Takže my vám děkujeme za vaši účast. Děkujeme všem panelistům. Pan předseda děkuje tlumočníkům. A doufáme, že to, co, o čem jsme tady dnes hovořili, budete dále šířit na půdě svých parlamentů. Děkuji.